Schönen guten Morgen allerseits. Všem přeji příjemné a hezké ráno. Posaďte se prosím. Herzlich willkommen zu unserer Sitzung des takže zahájíme naše jednání našeho výboru pro zaměstnanost a sociální věci. Co se týče programu, tak bychom ho mohli přijmout tak, jak tady je. Paní kolegyně Stevens nás požádala, abychom bod 5 přesunuli po bodu 9, protože se to tady kříží s hlasováním. Takže budeme, eh, předsuneme 6, 7, 8 a pak budeme teprve hovořit o provádění umluvy OSN o právech osob se zdravotním postižením a tak dále. Nikdo není proti, takže nyní sdělení předsedy. Máme tady celý režim jazykový, nemáme tady malčtinu, finštinu a chorvačtinu. Za druhé, jaké jsou tady změny? Máme tady změny z hlediska obsazení našeho výboru. Zdravím pana Mortena Lockergarda. Doufám, že výslovnost je alespoň částečně v pořádku. Vítám vás v našem výboru. Bude nahrazovat Ula Tornes, která se v Dánsku stala ministriní a chci k tomu srdečně poblahopřát. Odpovídá to také tématům našeho výboru, takže tady se skýtá velká možnost spolupráce, které rádi využijeme. Takže, pane Lockgarde, srdečně vítejte mezi námi. 22. února od 10 do 12.30 budeme mít slyšení k, pro, eh, které se bude týkat eh, pracovních podmínek. Tam budeme hovořit o různých aspektech, které budeme projednávat z hlediska zaměření našeho výboru. Já myslím, že to bude dobrý nástup do tematiky, kterou se budeme zabývat v budoucích měsících. Nejedná se jenom o propojení práce a rodinného života, ale bude se jednat také o kvalifikaci, zvyšování kvalifikace a tak dále. Za čtvrté, chtěl bych tady přivídat 21 studentů mezi námi z Univerzity Vardo, kteří byli pozváni panem Rolandem Srdečně vítejte. Jsou to studenti. Pokud jsem to eh, dobře pochopil ze strany sekretariátu, údajně se jedná o budoucí pracovníky v oblasti práva, o právníky, takže eh, můžeme takto přivítat budoucí experty v našem výboru. Takže nyní se podíváme na bod 3, volba nového třetího místo předsedy. Jedná se o pana tedy Lokegarda, který bude nahrazovat Ula Tornes. Byl tady návrh skupiny Alde, ano, Martina má slovo. Today's agenda for season předsedo. Ano, měli bychom zvolit třetího místo předsedu našeho výboru. Dovolte, abych navrhla za ALDE kandidáta, pana Lodegarda, pana Mortena Lodegarda na tuto pozici. Ula Tornes, jak víte, vykonávala ten, tuto pozici před ním, takže on ji nahradí. Takže ještě jednou děkuji a, e, za toto uvítání našeho kandidáta. Děkuji. Ještě jsou jiné návrhy? Není tomu tak? <laughs> Takže jste tři minuty členem našeho výboru a už jste hned kandidátem na místo předsedu. Máme tady předložení eh, tedy finančních zájmů, eh, nejsou tady žádné námitky, takže budeme hlasovat aklamací Takže já vždy to řeším aklamací. Takže děkuji. Je někdo proti? Proti? Nevidím žádné hlasy proti. Promiňte, já jsem takový tradicionista z hlediska uh, voleb, pan Martán. Děkuji, pane předsedo. A vy jste ještě se nezeptal, kdo se zdržel při hlasování. Zapomněl jste. Takže se ptám, kdo se zdržel? Dva hlasy. Takže nyní uzavírám hlasování a nyní prosím pana Lokegarda, aby přišel mezi nás. Dobře, Takže teď tady máme zápis 25. ledna, 16. a 17. února a 23. února. To jsou zápisy, které bereme na vědomí. Žádné změny mi nebyly předloženy. Nikdo nic nemění. Dobře, takže se dostáváme k bodu 6. Protože bod 5 jsme zařadili za bod 9. Bod 6. Sociální inkluze na pracovním trhu. Jedná se tedy o uprchlíky. Tady máme eh, zpravodaje Brando Benifej, který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 a různá opatření, analýzy, praktické analýzy dopadu v zájmu inkluze těchto pracujících ze společnosti a činit doporučení, aby se zajistila lepší integrace na trhu práce. Řekl bych obecně, že programy, které jsou na úrovni Unie k dispozici, neumožňují řešit tento problém. Evropský sociální fond eh, zaznamenal 8% eh, pokles eh, a některá opatření by mohla být použita pro inkluzi na trhu práce a sociální inkluzi a ty nejsou vždy snadno přístupné. Eh, třeba v důsledku byrokratické zátěže nebo nedostatečné flexibility. Tito lidé těžko seženou naléhavě prostředky, aby čelili tedy té krizi těm naléhavým okolnostem, protože pravidla eh, veřejných rozpočtů jsou příliš rigidní a neumožňují dostatečně rychle reagovat. Také je ten rámec příliš fragmentovaný eh, v oblasti asilových politik, a to vyvolává nejistotu a nedostatečné eh, konzistentní využití evropského systému. Takže toto jsou všechno velmi důležité věci. Spravodaj hovoří velmi rychle. Spravodaj hovoří velmi rychle. Inoltre è una... Děkujem. náklady eh, pro členské státy jsou velmi vysoké a eh, stávají se eh, to svojí prací vlastně daňovými poplatníky a je potřeba tedy snažit se, aby jejich integrace na trhu práce uspěla. Chtěl bych připomenout, že pravidla trhu práce v přijímajících zemích jsou klíčová pro úspěch integrace eh, a nadále je věnována maximální priorita politice eh, ekonomického růstu a vzniku pracovních příležitostí opatření pro uh, uprchlíky a žadatele o azyl nemohou uh, odstranit uh, prostředky, které jsou nebo nemohou odebrat prostředky jiným skupinám, které potřebují pomoc, nemůžeme vyvolat jaksi boj mezi chudými. A, eh, takže jsme chtěli navrhnout změnu směrnice o podmínkách přijímání eh, žadatelů o azyl tak, aby měli přístup eh, k trhu práce za 6 měsíců a nikoli za 9 eh, a eh, měsíců od podání žádosti o mezinárodní ochranu. A při prezentaci té, toho návrhu v roce 2011 ze strany komise Mezinárodní organizace práce a OECD se s tím návrhem shodují. Eh, méně než šestiměsíční lhůta, kratší tedy než šestiměsíční lhůta, existuje v řadě zemí a já si myslím, že eh, je naším úkolem tu směrnici opravit eh, a změnit. Domnívám se, že je potřeba, aby komise navýšila dotaci Evropského sociálního fondu, aby toto představovalo 25 fondu soudržnosti tak kromě toho čekáme také přeskum dalšího fondu a my nežádáme eh, navýšení rozpočtu, eh, ale Minimálně 25 výdajů by měla být určená pro sociální účely. Výbor Kult eh, požádal o stanovisko, protože má s EMPL určité společné pravomoci a některé má výlučné v oblasti eh, politiky eh, školství a kultury. A já jsem se snažil dodržet toto rozdělení, když samozřejmě jsou určité otázky, které se překrývají mezi našimi výbory. A já doufám, že kolegové eh, v tomto prvním návrhu textu budou spatřovat dobrý základ. Jsou to velmi citlivé otázky a já vím, že mm, kolegové mohou ten text značně zlepšit a já vás ujišťuji, že se budu snažit maximálně dospět k solidnímu, vyváženému a strukturovanému dokumentu na plenárku. A jsem připraven zodpovědět vaše otázky. Děkuji. Bramdo, ty mluvíš tak rychle, že to tlumočníci v žádném případě nemohou stihnout, takže jsem viděl, jak se jim pot perlí na čele. A já chci připomenout tedy všem, abyste hovořili dostatečně pomalu a srozumitelně, aby Eh, mohli eh, všichni využít i tlumočení. Takže kde se skrývá někdo další? Elizabeth Moran Šarti eh, bude hovořit nyní místo dalšího stínového zpravodaje a už je tady. Es klappt ja heute mit den Berichterstattern auf Touren halten. Takže pravodajové přicházejí, je to dobré. Ja, vielen Dank. Ich möchte den, uh, ein kurzes Statement. Äh, Děkuji, já bych chtěl um, učinit takové stručné prohlášení uh, k tomu, co říkal Thomas Mann eh, hledně integrace uprchlíků na trhu práce. Dnešní uprchlíci se nesmí stát dlouhodobými nezaměstnanými zítřka, takže důležitá je spravedlnost, rovnost a nové příležitosti. Nemá smysl vytvářet nové trhy pro uprchlíky a minimální mzda by měla platit pro všechny v Evropě a rovnost zacházení by měla být tím principem, který bude eh, jaksi vůdčí pro všechny eh, naše politiky. Co se týče statistik, 70% uprchlíků v Německu je práce schopných a 20% z nich má vzdělání eh, vysokoškolské nebo obdobné a jejich diplomy eh, je možné eh, uznat a přeložit a, a, a zajistit tím ekvivalenci. Eh, velká část dalších také studovalo, ale nemají sebou diplom, nicméně mají dovednosti a při jejich využití, ať už je to v členských státech nebo obecně v Evropské unii, bych řekl, že e, jsme pozadu za mezinárodními a evropskými normami, co se týče takzvaných měkkých dovedností, těch soft dovedností a nástroje online by měly také umožnit e, aby prokázali tedy, co dokáží. Někdo, kdo umí vyměnit součástku na autě, sice není hned inženýr, ale má e, dobrý základ e, a to by e, mohlo urychlit jeho případnou integraci. Děkuji. Enter McIntyre. Děkuji, pane předsedo. Naším stínovým zpravodajem je kolega Stevens, který dnes nedorazil, nemůže přijít a tak mě požádal, abych hovořila místo něj. Takže bych chtěla poděkovat zpravodaji za vyvážený že eh, vyváženou zprávu podporuje zpravodaje v názoru, že sociální inkluze eh, uprchlíků je proces, který funguje oběma směry. Vyžaduje to úsilí jak od členské země, tak od samotných uprchlíků. Čili integrace je otázkou práv a povinností. Členské státy čelí velké výzvě při eh, přijímání a ubytování uprchlíků a tak je jedině na místě od nich očekávat také úsilí. Jedině jestliže obě strany eh, budou plnit své povinnosti, pak eh, to bude úspěšné. Také s potěšením přečetla, že zpravodaj věnuje pozornost specifickým potřebám znevýhodněným skupinám uprchlíků, jako jsou děti, ženy, seniori a zdravotně postižení. Nic Eh, takového jako uprchlík jako skupina neexistuje. Každý je jednotlivec, každý má eh, svoji minulost, svoje vědomosti, svoje potřeby a je potřeba, aby všichni uprchlíci dostali eh, příležitost se integrovat a začlenit. Podobně jako zpravodaj Helga je také přesvědčená, že práce je klíčovým faktorem integrace. Uprchlíci musí mít přístup a, a dostat e, e, podporu, aby se mohli začlenit na trhu práce. Nicméně to úsilí musí být zacílené na lidi, kteří chtějí v Evropě zůstat dlouhodobě. Je důležité, aby ty omezené prostředky byly záležitě vynakládané Jednak, aby asilová procedura byla eh, řádně eh, provedena a současně, aby eh, uprchlíci byli jaksi co nejlépe integrováni. Helga také si nemyslí, že emigrace uprchlíků může být vnímána jako řešení stárnutí populace v EU. A proto nepodporuje přeskum směrnice o modré kartě za prvé, protože azyl a migrace jsou dvě odlišná témata, která se musí řešit samostatně. Za druhé, imigrace nevyřeší strukturální nedostatky celé ekonomiky. Závěrem, Helga je přesvědčená, že eh, je potřebná úspěšná integrace tak, aby eh, nicméně nebyla eh, pákou nebo motorem ekonomické migrace. A takže se Helga těší na další spolupráci se zpravodajem. Danke sehr. Nun folgt Martina Dlabajová. Děkujeme, říká pan předseda. Paní Dlabajová. Já nejsem stínovou zpravodajkou Renate Weber, je naši stínovou zpravodajkou, ovšem já mám dvě zásadní otázky. Budu hovořit italsky, jestli dovolíte, protože hovořím s Brandem. Takže dvě velice, velice rychlé otázky. Brando, ráda bych poděkovala za práci, kterou si odvedl. To je opravdu vždycky úžasné, když hovoříme o osvědčené praxi, osvědčených příkladech v Evropě, myslíš, že by si mohl zahrnout něco takového do tvé zprávy? Určité konkrétní příklady toho, co už se nám povedlo v jiných zemích. Možná bychom z toho mohli získat určitou inspiraci. Přece nebudeme opětovně vymýšlet kolo, když už zde máme usvědčenou praxi, která funguje jinde. A další záležitost se týká trhů a vůbec prostředků, jakým způsobem například bychom mohli využít to prostředky pro integrační kurzy a jiné vzdělávací programy. Děkujeme, říká pan předseda. A nyní paní González Peňáz má slovo. Táňa zde není, jak vidím, takže zastoupí někdo. Takže Terry, prosím, děkuji za slovo, pane předsedo. Já bych ráda omluvila kolegyni, bohužel nemůže být na dnešním programu Jean Lambert je stínovou zpravodajkou k tomuto bodu a program se změnil, takže bohužel se nemohla zúčastnit. Ráda bych poděkovala za tuto zprávu zpravodají. Je to velice dobrý, kvalitní základ pro tento komplikovaný to komplikovanou oblast. A úplně na začátku bych ráda řekla, že samozřejmě, že zde máme velké, velké výzvy, ale samozřejmě, že je určitou záležitost, která je důležitá, musíme samozřejmě jim při, dát určitou šanci těmto lidem. U nás například v Německu máme některé uprchlíky již rok, někteří z nich hovoří plynule německy, našli si práci, takže pokud do toho skutečně investujeme a vytvoříme dobrý základ pro integraci, tak celé toto téma si myslím, že bude přínosné pro naše ekonomiky, společnost i uprchlíky. A pokud jde o pozměňovací návrhy za naši skupinu, já si myslím, že zde máme několik velice kvalitních již bodů, ovšem ještě pár záležitostí bychom rádi posílili i v průběhu našich diskuzí. Rádi bychom připomněli to, že toto už existuje v evropské legislativě. Máme zde jasné benefity pro ty, kteří se těší ochraně v tomto ohledu, přístup na trh, vzdělávání, věci, které již existují a právě proto bychom v našem integračním úsilí mohli těchto věcí využít. Druhá záležitost. Náš výbor již rovněž pracoval na tomto tématu a Jean by ráda využila i zprávy kolegy Herše a příležitosti z, například z programu Equal, které rovněž máme. Tento program obsahuje různá opatření jazykové vzdělávání, takzvaný work sharing, možnost uznávání určitých zkušeností pracovního charakteru. Tohle, čili toto je rovněž dobrý základ. Další věc, čtvrtá záležitost, toho jsme se dotkli, ale měli bychom ještě zdůraznit té skutečnosti, že často, když se uprchlíci snaží integrovat na pracovní trh, tak se potkávají, setkávají s určitými problémy, protože mají omezené uh, povolení k pobytu, to samozřejmě je potom i překážkou přístupu na pracovní trh, čili měli bychom zajistit, aby tito lidé nebyli tímto povolením k pobytu omezováni, aby měli skutečné možnosti zapojit se na pracovní trh. A další záležitost, pokud jde o přístup k fondům, to je mm, fond pro práva, rovnost a občanství. Mohli bychom tím řídit i diverzitu na pracovišti a využít stávajících fondů na evropské úrovni, jež by mohly umožnit a zjednodušit integraci uprchlíků na naše pracovní trhy. Ještě jednou děkujeme, děkujeme za tento návrh a Čín se těší na další diskusi. Děkuji. Dankeschön. Děkuji mnohokrát. Laura Jaya, máte slovo. Eh, Děkuji, pane předsedo. Já bych se chtěla připojit k ostatním kolegům a poděkovat eh, Brandovi eh, Benifejovi. Musím říci, že zaměření, které zvolil v rámci svojí práce, nám vyhovuje, protože On zde hovoří o potřebách a také o naléhavých situacích a naléhavých potřebách uprchlíků. Myslím si, že jedině díky společnému přístupu členských států můžeme ošetřit tuto naléhavou situaci. Souhlasím také s tím, že hovořil o samitu ve Valetě. Já se domnívám, že to je skutečný příklad těch takzvaných pěkných eh, deklarací a zcela opačného počínání. Je nutné, abychom eh, rozhodovali v počtu 28 států z hlediska řešení této situace. Není to jenom úkol, ale je to také odpovědnost, eh, která je v kompetenci všech členských států. Trvalé řešení je možné pouze tehdy, pokud se budou účastnit všechny státy, pokud budeme mít přístup napříč eh, všemi problémy a kvalitní přístup. Musíme změnit některé politiky. Dále je nutné také dobře pochopit priority a potřeby a naléhavá řešení. 42 tisíc eh, uprchlíků se nachází na jižní a severní hranici Řecka. Hovoří se také o zdravotních problémech. A jsou tady opravdu požadavky, které se musí zaručit okamžitě. Máme tady střednědobé a dlouhodobé a také krátkodobé úkoly. Musíme šířit informaci, musíme zajistit podporu těmto uprchlíkům, kteří často nehovoří jazykem té přijímající země. Potřebujeme tlumočníky, vysoce kvalifikované osoby které vlastně by zajišťovaly jakési rozhraní mezi uprchlíky a přijímacím státem. Musíme také zařadit děti do vzdělávacího systému. Musíme zajistit, aby děti mohly vstoupit do školních systémů a musíme také vybudovat ochranný sociální systém. Tyto otázky by neměly by měly být řešeny efektivně. Neměli bychom posibovat zdání eh, nepřekonatelných potíží a eh, absence boje proti chudobě. Je nutné soustředit eh, není dobré soustředit všechny tyto žádosti do těch členských států, kde už je vysoká nezaměstnanost. A musíme také zvyšovat dovednosti těchto uprchlíků a musíme přesně říct si, kde a jakým způsobem je možné je integrovat. Potřebujeme tedy jednotný a kolektivní postup. Pokud je Evropská unie eh, unii národů, které spolupracují a vzájemně se podporují, tak eh, by nebylo dobré zde eh, budovat bariéry a ploty s ostnatým drátem. Musíme vnímat uprchlíky jako lidské bytosti a musíme se o ně starat. Ale zároveň nezapomínat na potíže, které mají členské státy pokud budeme vyvíjet tlaky pouze na ty státy, kde už je vysoká nezaměstnanost a chudoba, tak nemůžeme očekávat pozitivní výsledky ani z hlediska těch států, které přejímají, ani z hlediska uprchlíků. Děkujeme kolegovi Benifej za to, jakým způsobem předestřel svoji vizi. Děkujeme. Děkuji. Nyní bude hovořit paní Maura Picotto. Merci, président. Je vous prie d'excuser la... Děkuji, pane předsedo. Já bych chtěl omluvit nepřítomnost paní Picoto, která mě požádala, abych vám přečetl její úvahy. Od začátku finanční světové krize chudoba v Evropě se zvyšovala každým dnem. Podle odhadů 122 milionů Evropanů je vystaveno riziku, že se ocetne pod Prahem chudoby z toho 11 milionů pouze ve Francii. Naši spoluobčané a hlavně naši mladí každý den bojují proti postupující nezaměstnanosti, snaží se najít zaměstnání, bojují proti snižování sociálních služeb a bojují také proti tomu, aby eh, naši spoluobčané nemohli pozitivně vnímat eh, budoucnost. Bojují proti absurdní situaci v Evropě, která neudělala nic pro to, aby našla řešení pro finanční krizi a pro krizi trhu práce, který dusí tyto lidi. Co říci o tomto textu, který hovoří o mm, přistěhovacích? Ano, pan zpravodaj eh, výrazně zapracoval. A jistě vás nepřekvapí, že ho budeme plně podporovat. Co říct o tomto textu, kde se hovoří o uprchlících jako o zdroji, který by měl být začlenován na trh práce ve lhutě 6 měsíců. Jak ale toto říkat našim mladým lidem, kteří eh, hledají práci ne 6 měsíců, ale celá léta. Jakým způsobem zajistit toto kouzlo nalezení práce za 6 měsíců, když to nefunguje u našich spoluobčanů mladých? Tito mladí jsou také ceným zdrojem jako uprchlíci, o kterých hovoříte. V každé oblasti, kolegové, musíme osvědčit pragmatismus a určitou intelektuální poctivost, která musí za prvé uznat, že toto masivní přistěhovalectví je dramatem a ne zdrojem. Za druhé, že toto masivní přistěhovalectví je problém, za který může Evropa, bod 3, že v rámci této politiky, která zavírá oči před problémy, se vystavujeme riziku, že budeme hromadit potíže našich spoluobčanů s tím, že sem budou přicházet přistěhovalci, kteří nebudou mít zdroje my jim budeme muset pomáhat a budeme jim muset zaručovat to, co nejsme schopni poskytnout našim vlastním spoluobčanům. Jak je možné zaintegrovat miliony uprchlíků, pokud nemáme práci pro Evropány? Nejdříve musíme pomoci našim spoluobčanům a pak ostatním. To je skutečná eh, sociální spravedlnost. Tito lidé, kteří přicházejí, jsou oběťmi jsou vykořeněni, jsou daleko od svých rodin a v důsledku toho jsou nešťastní. A já se domnívám, že naší prioritou by mělo být jim pomoci vracet se domů. A na závěr mám strach, že plníte příkazy paní Merkelové, která spustila přijímání těchto uprchlíků, protože pravděpodobně byl problém v Německu, ale Evropa není Německo. Evropa to je 28 zemí. A já si myslím, že byste také měli naslouchat svým spoluobčanům, když volí. Měli byste naslouchat voličům. A nedávné volby, které se konaly v Německu, by vás měly přivést k hledání alternativních řešení. Děkuji. um die Reihenfolge der Schattenberichterstatter. A, takže nyní Jania González Piña, zpravodajové stínový. Gracias, presidente. Bueno, en primer lugar quería... Děkuji za slovo, pane předsedo. Nejprve bych velice ráda rovněž poděkovala panu zpravodaji za odvedenou práci. Myslím si, že skutečně se jedná o klíčovou záležitost Toto jsou všechno podle mého názoru priority pro Evropský parlament a i pro celou Evropskou unii. Pokud jde o tuto konkrétní zprávu, tento návrh zprávy, domnívám se, že skutečně se dotýká složitých, rozsáhlých problematických oblastí. Já, jestli dovolíte, bych se dotkla pouze několika zásadních prvků. Myslím si, že tím způsobem bychom mohli celou vizi našeho textu ještě rozšířit. Je důležité se podívat na ty tři právní záležitosti. Uprchlíci, žadatelé o azyl a ti, kteří se těší ochraně mezinárodně. Já si myslím, že by bylo velice důležité, abychom zde měli i čísla konkrétní, inkluzivní akce, která se, které se týkají pracovního trhu by měly být provedeny na samotném počátku a zároveň mít určité konkrétní aktivity, konkrétní akce zaměřené na každou z těchto kategorií. Další záležitost, reference ohledně genderových problémů a dále specifické akce zaměřené na zranitelné skupiny. To zde trochu chybí. Kapitola, která se týká sociálního aspektu, by rovněž mohla být rozšířena. Trochu více odkazu na sociální ochranu, zajistit přístup k zdravotní péči, vzdělávání, školení, dětská péče, všechny záležitosti, které se týkají sociálních eh, opatření pro azylanty a pro uprchlíky, tak jak to vidíme i z ženevské úmluvy. A dále jsou to opatření, která by měla zajistit nejenom přístup na pracovní trh, ale i s určitou, řekněme, možnost profesionálního poradenství, řízení kulturní diverzity v rámci jednotlivých podniků, v business sféře, usnadnit eh, studium v různých zemích a tak dále. Další věci, které bychom rádi viděli v tomto textu, se týkají Evropské iniciativy, jež by podporovala uprchlíky a azylanty, žadatelé o azyl. My předložíme v tomto ohledu pozměňovací návrh a myslíme si, že bychom měli zmínit konkrétní nástroje pro podporu těchto myšlenek. A dále je to číslo 25. Zde se zmiňuje zpravodaj o různých postupech pro žadatele o azyl, kteří mají možnost mezinárodní ochrany. A já se domnívám, že toto otvírá trošku zadní vrátka možné diskriminaci eh, na základě původu těchto osob eh, alespoň já si to myslím. Toto jsou aspekty, které bych ráda zdůraznila v textu a ještě jednou děkujeme panu zpravodaji. Danke sehr. Děkuji. Elizabeth Monášati. Děkuji za slovo, pane předsedo. Já bych rovněž ráda poděkovala panu zpravodaji za odvedenou práci na tomto tématu. Jsou zde čtyři body, u kterých bych ráda zasáhla, zmínila se o nich. První záležitost. Ráda bych poděkovala panu zpravodaji za to, že poukázal, co je takový základ integrace uprchlíků, a to je především jazyková výbava, to znamená vzdělání jazykové v té zemi, která přijímá dané osoby. Druhá záležitost, a to si myslím, že zpravodaj velice dobře v 10, 25, 26 se zmínil, a to je určitá validace diplomů, které tito lidé získali ve svých zemích původu v minulosti a zároveň validace i jednotlivých kompetencí, profesionální zkušenosti. A toto je záležitost, kterou bychom měli udělat velice rychle. A ještě, jestli dovolíte, tak bych vám řekla následující věci v podstatě mm, na rozdíl od toho, co jsem slyšela v minulosti k tomuto tématu, ano, já se o tom nyní ještě mm, k tomu se vrátím. Já se domnívám, že u tohoto bodu vlastně by nám mohla, mohli pomoci uprchlíci pokročit v této oblasti, protože lidé tvrdí, že validace, kompetenci, zkušenosti, profesionální neproběhne dostatečně rychle ve všech zemích Evropské unie. A včetně včetně teda našich, našich občanů, evropských občanů. A zde si myslím, že toto je úžasná příležitost zrychlit celou záležitost, protože bychom měli opravdu se snažit o to, aby tato validace kompetencí a profesionální zkušenosti fungovala. Druhá záležitost, Brando, zde vás opravdu podporuji tisíckrát, protože si myslím, že bychom měli ano, pořád komisi, aby 25 procent sociálního fondu se využívalo z fondu pro soudržnost. Pane předsedo, toto byla opravdu obrovská rozpráva, bitva, která se týkala kohezního fondu. My nemůžeme prostě ta záležitost pro přijímání uprchlíků, to v podstatě nemůže být pouze založen na FSE fondu. Musíme skutečně 25% využít z kohezního fondu. Toto je skutečně boj, který probíhal v našem výboru. EMPL. A další záležitost, o, o tom jsme ještě nehovořili, já skutečně, já jsem, já jsem se o tom zmínila, EVI výboru pro kulturu a vzdělávání, toto mi leží na srdci nejenom po té lokalizaci, která proběhne na straně členských států, pokud jde o uprchlíky a jejich umístění v jednotlivých střediscích, ale je relokalizace těchto uprchlíků. A to není úplně jednoduché, protože to relokalizace, to přemysťování musí umožnit těmto lidem skutečně se zapojit eh, do profesionálního života. Nebude to v městecích, řekněme, která mají pět tisíc obyvatel, všechny ty papíry vyřídit, dále je to samozřejmě výuka místního jazyka a tak dále. Nebude potřeba přemysťování těchto lidí, relokalizace. A toto je nesmírně komplikované. Nikdo o tom nehovoří, dokonce ani ti, kteří to odsuzují. Ovšem, já si myslím, že je v našem politickém zájmu skutečně zvážit i tuto záležitost eh, přemístování, která je rovněž spojená s přijímáním těchto lidí a jejich profesionální zapojením. A další záležitost se týká, pane předsedo, integrace žen. Tomu věnuji obrovskou pozornost. Já jsem měla minulý týden možnost položit ústní dotaz eh, Evropské komisi, který se týká právě situace žen. Není to proto, že jsem nějaká feministka, ale víme, že pašeráci skutečně Mm, trvají na tom, aby jim ženy platily prostitucí, dovedeme si představit ty neuvěřitelné mm, sociální, ekonomické, lidské dopady a Brando, já si skutečně myslím, že v v zprávě podobného charakteru musíme i tyto aspekty integrovat. Děkuji, pane předsedo. Veronika Lope Fontanie. Veronika Lope Fontanie má slovo. Děkuji, pane předsedo. Po všech těchto vystoupeních je těžké vystupovat, protože už všechno zaznělo a zvlášť bych chtěla poblahopřát Brandovi k této zprávě, která jak se řeší prakticky všechny aspekty a je velice umírněná. Přitom ten text je velmi složitý, složitý a myslím, že Eh, opravdu je tu snaha definovat skutečné problémy a hledat řešení. Samozřejmě je potřeba eh, hovořit o financování a v tom s vámi plně souhlasím a možnost nalézt práci je klíčová, protože bez práce se eh, tito uprchlíci neintegrují. A další hm, citlivější témata, to je třeba otázka slučování rodin, a tak dále. Ještě bych k tomu chtěla doplnit dvě věci. Když um, zpravodaj hovoří o dlouhodobých dopadech krize, a já bych řekla, že to vyžaduje taky dlouhodobé řešení, tak je potřeba rozlišit mezi takzvaným uprchlíkem a takzvaným ekonomickým migrantem. Možná by bylo potřeba více hovořit o migraci což je oboje a to je oboustranný proces, eh, kdy hm, Ruprchlík se jaksi angažuje ve společnosti, ale ta společnost jaksi má také mít závazky vůči uprchlíkovi a všichni musí přispět svým dílem tak, aby nedocházelo ksenofo, ke xenofobním a populistickým projevům, které se občas vyskytují v Evropské unii. Proti tomu je třeba bojovat a myslím si, že Brando ve své zprávě velmi jasně hovoří o přímých kompetencích co do přístupu uprchlíků a evropských občanů. A myslím, že je důležité říci, že je třeba ten přístup rozšířit, to znamená eh, předat takové poselství, že nejenom jim chceme eh, pomoci, ale také, jak říká Elizabeth, je důležité dokázat tyto lidi přijmout. Třeba v regionu, ze kterého pocházím, tam eh, hodně obyvatelstva odešlo do měst a proto je dobře, aby tam přišli eh, dobře připravení lidé a tak by měli být připraveni na to, že třeba tam budou pracovat ve městě, ve kterém žijí, jsou veliké billboardy, vítejte uprchlíci, vítejte a žádní uprchlíci tam nejsou. Tam eh, byly připraveny i byty pro uprchlíky, ale ti uprchlíci tam nejsou. Takže eh, je třeba také členským státům říci, že je potřeba usnadnit tedy ten eh, to zlepšit eh, dělbu uprchlíků. Samozřejmě integrace na trhu práce je stěžení, by taky správně hovořila o integraci prostřednictvím jazyka. A jedna věc mě nenapadla, ale je velmi důležitá, a to jsou relokalizace. Je to důležité a musíme o tom hovořit, Díky za to a blahopřeji zpravodaji. Dankeschön. Děkuji. Uh, Bevor ich <clears throat> zu meinem Wortbeitrag komme, inhaltlicher Art, möchte ich... Jež budu hovořit věcně, chtěl bych říct ještě jednu věc. Musíme si uvědomit, že Spolková republika Německo a Spolková kancléřka nikoho nepozvala do Evropy a také nejsou odpovědní za tuto krizi. Eh, paní kancléřka řekla, my pomůžeme lidem, kteří jsou v nouzi. Tak to musíme jednoznačně zde říci. Jsou země, které nám nadávají. Měli by se podívat sami na sebe, do zrcadla a podívat se na to, co udělali v posledních měsících. To musíme zde jednoznačně uvést na pravou míru. A teď eh, obsahu. Richtig gesagt worden. Mnoho správných věcí tady zaznělo. Já bych se chtěla zmínit ještě o dvou věcech. Je mnoho, mnoho mladých, kteří k nám přišli, při uprchlíci, mladší a starší také, kteří chtějí být co nejrychleji integrováni do pracovního trhu. A my to musíme umožnit. To, co tady zaznělo, podporuji. My musíme dávat pozor na to, aby tady nevznikala nějaká pravidla, eh, která by v podstatě prodlužovala lhůty z hlediska povolení. Musíme opravdu odbourat všechny tyto překážky. Ten, kdo chce být integrován na trhu práce, musí být integrován co nejrychleji do společnosti. Je tady jedna věc, která mě znepokojuje. Přichází k nám celá řada lidí, kteří mají potíže z hlediska kvalifikace a také potíže z hlediska minimální mzdy. My se musíme snažit o to, aby tito lidé byli co nejrychleji kvalifikováni, integrováni, aby bylo možné jim vyplácet minimálně tu takzvanou minimální mzdu. Za třetí, já žiju v Německu a vím, že mnoho uprchlíků aby měli chuť žít v těch regionech, kde nemáme takové možnosti zaměstnanosti, jako je například Berlín. A přitom máme regiony, kde hledají kvalifikované uprchlíky, ale problém je v tom, že uprchlíci říkají, nechceme žít na vesnici, chceme žít ve velkých městech tady to musíme nějakým způsobem ošetřit. Bylo by dobré, aby uprchlíci chodili Eh, a přesouvali se do těch regionů, kde je potřeba pracovní síly. To by nám velmi pomohlo. Děkuji. Von Trudis. Ευχαριστώ κύριε Πρόεδρε. Η έκθεση αυτή έχει δύο σκέλη. Děkuji, pane předsedo. Tato zpráva má dvě části za prvé sociální inkluzi a za druhé integraci na trhu práce. Co se týče sociálního začlenování, uprchlíci budou muset dodržovat zákony a kulturu přijímající země. Ale mnozí z nich eh, prostě slovo rovnost pohlaví neznají a žijí si po svém a bojím se, že tito lidé si vytvoří vlastní geta. Ne všichni migranti a uprchlíci jsou ze Sýrie. Spousta z nich je z Magrebu a z jiných zemí, kde prostě jenom čekají lepší život. Já, je, já to chápu, ale kolik z nich jich můžeme přijmout v Evropě? Co se týče trhu práce, samozřejmě člověk, eh, eh, chce stálou práci a důstojný život ale v jižních zemích je míra nezaměstnanosti alarmující a tito noví nezaměstnaní, pokud se připojí ke starým nezaměstnaným, tak z toho bude sociální revoluce. Eh, proběhly nějaké studie ohledně toho, kolik nových pracovníků v členských zemích potřebujeme? Existuje nějaký seznam eh, volitelnosti nebo třeba v Řecku jsou hranice uzavřené a ti lidé jsou v Řecku uvězněni, žijí tam v hrozných podmínkách a zůstávají tam, protože chtějí jinam. Tak proč Evropská unie je z té pasti nevysvobodí? A e, jestliže potřebují nějaké uprchlíky, tak podle svých priorit si mohou třeba nějaké počty odebrat. Eh, a eh, pak taky bude snažší ta integrace na trhu práce. Pan Mata. Pan Mata. Merci, Děkuji, pane předsedo. Velmi stručně dvě, tři otázky Eh, na zpravodaje. Za prvé, jak se ujistíte, že jsou to političtí uprchlíci a nikoli emigr- jako ekonomičtí migranti? Za druhé, neobáváte se s tímto typem opatření, že vytvoříte vlastně eh, jaksi apel chudým celého světa, aby přišli? A za třetí, jak mi chce vysvětlit eh, nekoherentnost této zprávy, když současně bude 6 miliard věnováno Turecku, aby Turecko ty uprchlíky zabrzdilo, zastavilo. Brando Benifej. Brando Benifej. Jenom jedna otázka. Kolik mám času na odpověď? obrovské obrovský množství času. V porovnání s tou otázkou, která byla zadána. Spoustu času. First of all, I would like to... Já bych především chtěl poděkovat všem stínovým zpravodajům za jejich přispění do diskuse. Dostal jsem mnoho zajímavých nápadů na další spolupráci od stínových i od ostatních poslanců, kteří se zapojili do této diskuze. Takže já budu ty otázky a připomínky brát postupně. A shoduji se také v tom, a to je to myslím jasné v tom mém prvním návrhu, tedy eh, shoduji se s tím, co říkal Thomas Mann A co, nebo co říkal kolega Bach na místo Tomase Mana, co se týče uznávání těch soft skills, těch někých eh, dovedností, to je velmi důležité. Je to ve zprávě a můžeme to i více rozvinout. Chtěl bych poděkovat kolegovi Stevensovi a koleg, McIntyre za kolegu Stevense za jejich komentáře. Myslím ano, že je potřeba věnovat eh, pozornost těm znevýhodněným skupinám v rámci uprchl- mezi uprchlíky, protože ne všichni uprchlíci mají stejné potřeby a plně chápu, eh, o co se jedná v souvislosti s tou směrnicí o modré kartě já jsem se tedy snažil k tomu přistupovat ve svém návrhu takovým způsobem, že by to nemělo nahradit legální migraci, ale jenom jsem se snažil říci, že vzhledem k tomu, že přeskum směrnice o modré kartě je na pořadu jednání, tak má zohlednit i postavení uprchlíků a ty vznikající situace, které tu máme takže myslím si, že je možné nalézt i nějaký jaksi společný základ eh, i v souvislosti s kritičtějším přístupem EKR. K tomu, co říkala Martina Labajová o kolegovi Weberovi, co se týče osvědčené praxe, já se vychýbám nějakému seznamu narodinností nebo tak, ale myslím si, že existují nějaké společné osvědčené postupy. Jeden třeba, který bychom tam do toho textu mohli uvést, je třeba způsob, jakým digitální nástroje jsou a mohou být využívány eh, pro integraci uprchlíků. V některých členských zemích se to využívá velmi dobře. Já znám případy z Německa, Francie, Švédska, takže si myslím, že určitě tady ten prostor je a, a, má, a mělo by to své místo i ve zprávě. Co se týče inkluze, k té vaší druhé otázce, myslím, že je důležitý včasný zásah. A ještě se k tomu vrátím, protože někteří další kladli otázky na stejné téma. také děkuji Terry Ranke v souvislosti, třeba hovořil za G. Lamberta o včasném zásahu. Je pravda, že otázka kanálu pro legální migraci je velice zásadní a měli bychom ji Eh, mít na paměti a, eh, a mohli bychom více specifikovat eh, určité postupy. Vy jste tam uvedla zajímavé příklady mm, rozmanité inkluze na, na pracovišti a na tom bychom mohli zapracovat. Taky otázka kolegy Lamberta ohledně využití ehm, materiálu z tohoto výboru, tam můžeme to upřesnit. Kolega Ajžia, souhlasím, že potřebujeme evropské řešení. Je to jasné z té zprávy a integrace dětí, jak zaznělo tady v jednom vystoupení, to je velmi důležité a ve zprávě je to, myslím, i zdůrazněno. Taky zdůrazňuje jednu věc, která, myslím, vyplynula silně a to je včasná intervence, co se týče hodnocení kompetencí. Kolega Peňáz z GUE, tady bych chtěl specifikovat, kolegyně Peňáz, že je třeba dávat pozor na eh, diskriminaci při tom včasném zásahu, ale tady nejde o a procedury azylo, přidělení azylu, ale pouze hodnocení kompetencí. Ale vidím ty problémy, jakže musíme být eh, u tohoto bodu opatrní. Souhlasím s tím, že musíme věnovat zvláštní pozornost nevýhodněným skupinám. To ze zprávy vyplývá jasně. Kulturní otázky jsou trošku v, jsou jednak v kompetenci našeho výboru, ale je třeba je projednávat také s výborem pro kulturu. kolega Malten, tam my k tomu prostě přistupujeme odlišně. Já jsem jenom chtěl říci, Já si nemyslím, že za to může kancelářka Melklorová, že máme moc uprchlíků. Evropa nebyla schopná eh, vyřešit problémy v svém sousedství. S problémem je Syrie a nikoli kancelářka Merklová. A konečně k ostatním kolegům jim děkuji za expertní poznámky. Kolega Mora Šartě e, eh, zmiňoval e, sociální fond a navýšení procenta prostředků do sociálního fondu ve víceletém finančním rámci. A co se týče žen uprchlic, tam jsou už určité věci, které můžeme zlepšit v odstavcích 5 až 6, tam se to určitě zlepšit dá. Kolega Lope Fontaně, nebo kolegyně, říká, a to říkala to taky paní McIntyre, že je to oboustranný proces, to znamená úsilí od nás i od těch uprchlíků a to je důležité proto, aby nedocházelo k nárůstu xenofobie. A konečně poznámka kolegy Šulce ohledně politik v Německu. To je velmi zajímavé a to se dá využít. schön. Děkuji. Jenom malou připomínku na závěr z mé strany. Z důvodu různých německých titulků na konci minulého týdne. Tam jste mohli číst. My nemůžeme přece všechny převzít. Jeden titulek. Já bych tady to sformuloval diplomaticky. Já už toto nemohu ani slyšet. Za prvé, to nebylo nikdy úmyslem. A za druhé, o to tady vůbec nejde. Jde o toky uprchlíků. V podstatě není to ani eh, půlka procenta obyvatelstva Evropské unie. A pokud toto nezvládneme společně v Evropě, solidárně, tak pak jsme se opravdu všichni milili ohledně povahy Evropské unie. Naše zpráva může být malý příspěvek k této věci, ale důležité je, abychom zaujali jasnou pozici a abychom vždy citovali fakta a byli blízko realitě. Děkuji. A nyní se dostáváme k bodu 7. Tedy k tomu novému bodu 7 je tady zpravodajka Paloma López Bermejo. Máš slovo. Gracias, presidente. Dobrý den, děkuji za slovo, pane předsedo. Nejprve dovolte, abych poděkovala Monice a celému našemu sekretariátu a samozřejmě všem ostatním politickým frakcím za spolupráci. K tomuto tématu, k tomuto stanovisku probíhalo několik schůzí Toto je nesmírně důležité stanovisko ještě před přeskumem v poločase společné zemědělské politiky, která nás čeká v roce 2017. Je velice důležité, aby 22 milionů našich občanů, kteří pracují na plný či částečný úvazek v této oblasti zemědělství, skutečně měli jistá pracovní místa, slušné pracovní podmínky, především na venkově v této oblasti čelíme mnoha výzvám. Je to jednak stárnutí populace, dále určitá koncentrace velkých farem, velkých usedlostí, různé trendy, které jasně poukazují na to, že malé zemědělské podniky čelí obrovským problémům a především s ohledem na nějakou možnost předání svých zkušeností mladé generaci jsou ohrožené. Samozřejmě, že musíme věnovat pozornost i vzdělávání zemědělců a především mladých zemědělců pracovníků v této oblasti a zajistit, aby tito lidé měli přístup k úvěrům, k různým finančním prostředkům. Máme zde EBRD, různé jiné fondy, které jsou propojeny se společnou zemědělskou politikou SZP a všechny tyto fondy jistě hrají velice důležitou roli v tomto ohledu. Dále jsou to úřady na místní, regionální úrovni, sociální partneři, kteří hrají rovněž důležitou roli. A dále je to mainstreaming v oblasti genderové protože když se podíváme na tuto oblast, tak jasně vidíme, že ženy tvoří obrovskou část pracovníků této oblasti. Reforma SZP by mohla zlepšit pracovní podmínky osob v zemědělství, podle mého názoru. Evropská komise zvažuje možnost začlenění určité křížové závislosti, křížové jejich povinností a plnění do této reformy. My si myslíme, že by to mohl být dobrý nástroj pro sociální férový přístup této oblasti. A zároveň by to umožnilo určité kontroly, monitoring dotací do zemědělství, protože zemědělství představuje na venkově skutečně základ ekonomického fungování. A SZP, tato politika, je určitou vlajkovou lodí v tomto ohledu pro celou Evropskou unii. Ovšem SZP není schopna zajistit příjmy, dostatečné příjmy našich zemědělců v důsledku globalizace a globalizačních trendů a tlaků. Samozřejmě jsou to záležitosti, o kterých jsme hovořili, oblast mléka, mléčných výrobků, mléko z um, Austrálie, olivový olej z Tuniska, dále jsou to různé americké produkty, které budou konkurovat našim zemědělským produktům. U nás ve Španělsku, to vás asi nepřekvapí, skutečně eh, příjmy našich zemědělců jsou pod hranicemi částek z roku 2000. To je opravdu šílená. My bychom se měli podívat na to, jakým způsobem bude fungovat celý tento trh. Musíme to nějakým způsobem uřídit. Musíme mít veřejné sociální politiky řádného charakteru, které zajistí stabilní příjem a zároveň přístup ke službám našich zemědělců, kteří žijí na venkově. A zároveň další důležitý cíl, boj proti sociální exkluzi, zajistit to, aby naše lidé neodcházeli z venkovských oblastí. Osobně se těším na plodnou diskuzi, na přípravu kompromisních návrhů, které by měly zohlednit pozměňovací návrhy a připomínky všech politických skupin našeho parlamentu. Ještě jednou děkuji za pozornost, děkuji za spolupráci a samozřejmě všechny poznámky si pečlivě budu zapisovat. Děkuji. Děkuji. Paloma. Nyní by měla hovořit Anne Sandra, ale ta, by, ta se zdržela na jiném výboru. Teď by měli tedy hovořit eh, stínoví zpravodajové a vystoupí Elena Gentile. Prezidente. Děkuji za slovo, pane předsedo. Já souhlasím v mnoha bodech s paní zpravodajkou. Ráda bych ji poděkovala za nesmírně zajímavou práci, kterou odvedla na tomto tématu, protože do centra pozornosti celé diskuze skutečně umístila celou ekonomiku oblasti zemědělství, celý e- hospodářský systém tohoto odvětví. A my samozřejmě víme, jak jakou obrovskou hodnotu, ekonomickou hodnotu má tento sektor. Víme o milionech našich lidí, kteří pracují v tomto sektoru a právě proto si myslím, že je jasné, že při našem úsilí a při zvažování různých možností SZP je zde několik eh, záležitostí, na které nesmíme zapomínat a které bychom měli zdůraznit. Spousta těchto bodů již textu je, ovšem podle mého názoru některé bychom mohli ještě vypíchnout, trochu zdůraznit, věnovat jim větší pozornost, například eh, jasné propojení korelace systému zemědělství ve venkovských oblastech a drobnými komunitami, velice malými komunitami vzhledem na jejich geografické postavení, pozici, které přežívají jenom díky našim politikám, nástrojům, které máme v této oblasti celá ekonomika zemědělství v těchto marginalizovaných regionech, v těchto marginalizovaných komunitách, Evropský sociální fond například hraje nesmírně důležitou roli v tomto ohledu, ale stejně důležitou roli hraje i diskuze dotýkající se kohezních politik. možnost nalezení dalších dodatečných zdrojů pro konkrétní politiky v tomto ohledu prostřednictvím právě poskytování podpory těmto drobným komunitám, které by nám mohly umožnit vylepšit celý zemědělský systém. Toto úsilí podle mého názoru by se měl zaměřit na jednotlivé nástroje, které jsou opravdu efektivní, účinné v boji proti chudobě, ve stávající situaci, když naši lidé opouštějí půdu. Vidíme tento opravdu exodus z venkovských oblastí a zde bychom měli udělat mnohem více, vynaložit mnohem větší úsilí pro to, abychom ošetřili tuto oblast, abychom bojovali proti zneužívání, vykořišťování v tomto ohledu integrace uprchlíků. Rovněž to je téma, které je propojeno i s touto problematikou, čili znovu zvážit možnosti synergií mezi jednotlivými nástroji, různými politikami a zároveň zapomínat na to, jakým způsobem by ekonomická pomoc, asistence, mohla pomoci využít těchto úžasných zdrojů, tohoto potenciálu a pomoci těmto malým drobným komunitám v přežití. Děkuji. Nyní bude hovořit Amjad eh, Bashir, který bude zastupovat paní McIntyre. Speaking... Děkuji za slovo. Amjad Bashir je stínovým zpravodajem pro EKR. Ovšem bohužel mezi námi dneska nemůže být, takže já ho zastupuji. Rád bych poděkoval za tuto zprávu paní zpravodajce. Rád bych poděkoval za konstruktivní přístup z její strany. Má pocit, že schůzky stínových zpravodajů před přípravou tohoto stanoviska byly nesmírně užitečné. Pan Stínový zpravodaj podporuje samozřejmě možnost proskoumání stávající struktury lépe, tak abychom vytvořili možné další příležitosti ve venkovských oblastech. Ovšem jeho názor na to, jakým způsobem toho dosáhnout, se trošku liší od paní zpravodajky. Náš zpravodaj se domnívá, že tato zpráva představuje příležitost pro zvážení dopadu SZP, financování v tomto ohledu, na celý e, venkovský život bez ohledu na zemědělské usedlosti. Myslí si, že by jsme zde měli mít mnohem lepší analýzu, pokud jde o dopad těchto finančních prostředků na zaměstnanost. Pokud jde o pilíř jedna, pan zpravodaj navrhuje zavedení určité sociální podmíněnosti Ovšem, eh, zpravodajka to zde navrhuje, ovšem na zpravodaj si myslí, že je to nedostatečně jasné a proto by rád vyjasnil tuto problematiku. Další adicionalita eh, pladeb z prvního pilíře podle našeho názoru EKR není dobrá a my to nepodporujeme a ani naše zemědělské, zemědělská združení to nepodporují. Zaměstnavatelé v této oblasti, všichni zaměstnavatelé v této oblasti v evropských státech EU musí plnit sociální a zaměstnaneckou legislativu, která platí v daném členském státě. Zároveň jsme se snažili obrovským úsilím dosáhnout platby v rámci prvního pilíře, zjednodušit celou tuto problematiku a samozřejmě to znamená, že jsme se snažili zjednodušit veškerou administrativu, papírování, pomoci našim farmářům, zemědělcům a to je v rozporu skutečně s tím, čeho se snaží dosáhnout text této zprávy. V tomto stanovisku ještě nacházíme několik bodů, které EKR nemůže podpořit, například trojka konkrétně. Dále je to šestka. Dovednosti, zručnosti, to naopak vítáme za EKR. Pokud jde o podporu učňovského školství této oblasti, to je zásadní pro venkovskou oblast, protože mm, různá školící centra ve městech jsou často velice vzdálená. Čili kolega předloží několik pozměňovacích návrhů v tomto ohledu a těší se na další konstruktivní spolupráci se s paní zpravodajkou i s novým zpravodají. Děkuji. Děkuji. A nyní Martina Dla... Dlabajová bude hovořit za Marin Harkin. Paní Dlabajová. Děkuji za slovo, pane předsedo. Marian Harkin, naši stěnovou zpravodajkou, já ji zastupuji. Nejprve dovolte, abych poděkovala paní zpravodajce za návrh stanoviska. Marian se domnívá, že pilíř 1 i pilíř 2 mohou přispět k vytvoření nových pracovních příležitostí na venkově. Jedna ze změn stávajícího SZP je těch 30 pilíře 1, který se využije na ozeleňování a na samozřejmě i poskytování záležitostí spojených s veřejnými, eh, veřejným ehm, blahem a tak dále pro podporu jednak tvorby pracovních příležitostí a zároveň společných statků. Dále eh, centrální eh, dohody v oblasti ehm, odbora, odborových svazů rovněž by mohly hrát dostatečnou eh, roli, pokud jde o ochranu, ovšem je i naši úkolem zajistit takovou sociální ochranu. Musíme se samozřejmě podívat i na možnost příležitostí. Dále je to Eh, další přeškolování, vzdělávání mladých farmářů a podpora žen v tomto ohledu. Dále je to přístup k půdě, který je zmíněn sedmice a osmice. Toto je nesmírně obtížná záležitost v mnoha zemí, které mají různé mechanismy, pokud jde o přístup k půdě. My si myslíme, že toto ovšem nespadá do našich kompetencí. Snad nalezneme nějaké znění, na kterém bychom se mohli společně dohodnout. Marian předloží pozměňovací návrhy, pokud jde o potenciál v oblasti agroturistiky, zelených pracovních příležitostí a zároveň si myslí, že broadband, to znamená širokopásmový přístup eh, k internetu, je nesmírně důležitou součástí digitální revoluce a možnosti přístupu k pracovním příležitostem na venkově. A i v tomto ohledu předloží pozměňovací návrhy. Je zde ještě několik oblastí, jedna, dvě, ve kterých se Marian eh, dívá jiným eh, pohledem na tyto záležitosti a ona i v tomto ohledu předloží pozměňovací návrhy. Za celé Alde bych ráda poděkovala Palmě za práci na tomto stanovisku a těšíme se na dobrou spolupráci. So, dann ist jetzt der Dobře, takže eh, další řečník. again. Děkuji za slovo, eh, pane eh, předsedo. Já bych ráda omluvila Tatianu naši stínovou zpravodajku, která bohužel nemůže být dneska mezi námi, ale její jménem bych rovněž ráda poděkovala paní zpravodajce. Toto je výborné výchozí stanovisko pro další diskuzi a dva velice rychle body. Rádi bychom zdůraznili přístup P sociálního fondu, který musí být využíván integrovaným přístupem. A především bychom rádi zúraznili, to, že když se podíváme na SZP a na ty části zemědělství, která jsou udržitelnějšího charakteru, tam, kde tvoříme více pracovních příležitostí, tak vidíme, že vlastně ekologické farmy, organické farmářství, drobné usedlosti, to je právě příležitost pro další pracovní příležitosti, další potenciál, čili celá SZP podle našeho názoru by měla být právě směřována tímto způsobem, to znamená podporovat spíše než než veliké agropodniky, drobné usedlosti, které představují obrovský potenciál v oblasti pracovní příležitosti. A pokud je o sezónní práce, sezónní pracovníky, jejichž procento je značné na pracovním trhu v zemědělství, ty mají velice zvláštní potřeby, specifické potřeby, ochrany, často jsou to migranti, je to sice zmíněno v vašem návrhu, ale my bychom to rádi zúraznili. Evropská unie musí hrát proaktivní roli v ochraně práv těchto pracujících, protože často pracují za velice problematických pracovních podmínek a zároveň jejich příjmy jsou nesmírně nízké. Čili v tomto ohledu potřebujeme jasný legislativní návrh, který by umožnil ochranu těchto pracujících. Tatiana se těší na další diskuzi a ještě jednou bych vám ráda její jménem poděkovala. Děkuji. A nyní Tiziana Begen. Merci, président. Děkuji, pane předsedo. Hovoří pan Martin. Chtěl bych uvést, že francouzský rozpočet je 9 miliard euro ročně na rok 2014-2020, to znamená 1,4 miliard je vyčleněno na druhý pilíř. Přestože jsou to astronomické částky, nemůžeme říci, že SZP lépe vytváří pracovní příležitosti ve francouzském prostředí. Naopak, v roku 55 jsme měli 2,3 milionů eh, usedlostí a nyní máme 500, eh, roku 2003 jsme měli 500 tisíc. Roku 2000 jsme zaznamenali mm, eh, mnohem menší počet než roku 55 mezi zemědělci rodiny 6,9 milionů roku 1955. To znamená 31 eh, celkově zaměstnaných a 4,8 to je procento v roce 2000. To dokazuje, že společná zemědělská politika nevytvořila pracovní příležitosti, naopak je zničila. A co se týče návrhu stanoviska, je tady několik dobrých bodů a já bych za to chtěla poblahopřát paní navrhovatelce. Navrhovatelka uznává negativní úlohu evropské politiky. Také hovoří o negativních dopadech liberalizace mléčného sektoru v rámci zemědělství. Dále zdůrazňuje, a to je velmi důležité, eh, hrozbu z hlediska TTIP, z hlediska zemědělství. Tento návrh také podporuje eh, pomoc mladým v rámci vzdělávání a usnadnění jejich vstupu na trh práce ve venkovských oblastech. Požaduje obhajobu veřejných služeb tak, aby se mohla zajistit sociální soudržnost, aby bylo možné bojovat proti chudobě. Nakonec zpravodajka chce, aby bylo možné získat půdu díky takzvaným eh, veřejným obligacím. Pak je tady negativní bod. Eh, požaduje se větší role sociálních aktérů. A opět je tady genderová problematika, rozdíly mezi muži a ženami. Dále se mm, požaduje navýšení rozpočtu společné zemědělské politiky. Tento rozpočet už pohlcuje 40 celkového evropského rozpočtu. A tento rozpočet samozřejmě pochází z příspěvku členských států. Takže by bylo vhodné se zamyslet nad lepším eh, rozdělením Pak je tady určitá citlivá věc a my podáme pozměňovací návrhy na toto téma. Nehovoří se o sociálním dopingu a nekalé soutěži, jehož obětí jsou členské státy. Nic se nehovoří o byrokracii, administrativní zátěži, která zatěžuje zemědělce. Velmi málo se říká o e, převádění zemědělských usedlostí, které mizí, protože nejsou e, převáděny a nic se neříká o tom, co existuje ve Francii, možná i v jiných zemích. A sice ve Francii každý druhý den se za sebe vraždí jeden zemědělec ve Francii. Jetzt ist Anne Sander eingetroffen. Wir hatten ja auf ihre Bitte sie nach A nyní Anne Sander má konečně slovo. Děkuji, pane předsedo. Děkuji že jste mi dali tu možnost, abych dorazila ze Štrasburku. Nejdříve bych chtěla poděkovat naší navrhovatelce, eh, paní López Bermejo, za návrh, který nám eh, připravila. A hlavně bych jí chtěla poděkovat za to, jakým způsobem začala pracovat na zprávě, tím, že mm, se s námi radila o svém postupu. Pane předsedo, já bych chtěla říci, že jsem spokojená, že mám tuto příležitost, protože konečně můžeme hovořit o zemědělcích. A vzhledem k současné situaci, kdy ta poptávka v Evropě klesá, kdy je ruské embargo, kdy ceny se hroutí, kdy e, zemědělci zaznamenávají ztráty a kde zemědělci všude v Evropě jsou v obtížné situaci, protože je tady eh, přímý dopad na zaměstnanost, tak vzhledem k těmto všem faktorům eh, toto téma se jeví velmi aktuálním, i když není příliš radosté. K samotnému textu. Chtěla bych připomenout priority naší skupiny. Chtěla bych zdůraznit tři body. První, ten je nejdůležitější pro nás. Zlepšit tvorbu pracovních příležitostí ve venkovských oblastech znamená udržet zemědělce v zemědělském sektoru. A dále to znamená podporovat silnou společnou zemědělskou politiku se silným prvním pilířem s ekonomickým posláním. To by mělo umožnit zemědělcům učinit ze svých usedlostí prosperující podniky, které by mohly vytvářet pracovní příležitosti, a to podél celého zemědělského a potravinářského řetězce. Chtěla bych připomenout, že jedno pracovní příle- místo v zemědělství vygeneruje sedm nepřímých pracovních míst. Další bod, který bych chtěla zdůraznit a který je součástí textu, to je význam vzdělávání zemědělců a také vzdělávání v podobě eh, profesionální průpravy. Musíme mít eh, vedoucí těchto eh, usedlostí, kteří jsou kompetentnější a kteří jsou ochotní najímat další pracovní síly. Myslím si, že nastala doba, kdy se musíme eh, zabývat pomocí při vzdělávání zemědělců, kteří musí být na výši nových technologických a digitálních možností. A třetí bod, který bych chtěla zdůraznit dnes, to je bod, sociálního dopadu zemědělské krize, kterou v současnosti prožíváme. Pravdou je, že náš výbor od roku 2014 se intenzivně zabýval zaměstnaností mladých, nezaměstnaností dlouhodobého typu a já říkám, že v rámci současné situace, kterou eh, mají zemědělci všude v Evropě, je důležité, abychom nyní využili projednávání této otázky a bylo by vhodné, aby Evropská komise zhodnotila dopad této krize na ztrátu pracovních příležitostí. Nevím, v jaké formě bychom o to měli zažádat a pověřit komisi, aby toto zpracovala, protože mizí zemědělská místa dochází odchodu lidí z venkovských oblastí. A čtvrtý bod, který bych chtěla uvést, pane předsedo, je následující. Týká se odstavce 4 zprávy a zde musím vyjádřit určité otázky a pochybnosti ze strany mojí politické skupiny. Navrhovatelka chce zavést kondicionalitu sociálního typu do prvního pilíře společné zemědělské politiky. Vzhledem k dané situaci zemědělců, vzhledem k počtu úpadků zemědělských usedlostí, zde se na nich požaduje, nebo požaduje se, aby se vyrovnali s další zátěží a pokud se jim nepodaří vyřešit svoji situaci, tak budou penalizovány snížením přímých plateb. Já myslím, že tento bod si vyžaduje vyjasnění ze strany eh, zpravodajky. Pokud je to takto míněno, tak mi to připadá neakceptovatelné a my předložíme pozměňovací návrhy v tomto ohledu. Na závěr bych chtěla poděkovat navrhovatelce a samozřejmě budu velice ráda, pokud budu moci s ní spolupracovat stejně jako s ostatními stínovými zpravodaji. Děkuji, Elizabeth Monel Šarti. Děkuji, pane předsedo. Já bych taky chtěla zdůraznit eh, kvalitní práci zpravodajky a poděkovat jí, ale chtěla bych zdůraznit tři věci. První se týká finanční podpory zemědělcům, kteří procházejí hlubokou krizí, která způsobuje mnoho potíží. Slyšela jsem tady několik lidí, a vidím to i v této zprávě vlastně, že se musí využít Evropský sociální fond pro vyřešení problému zemědělců. Evropský nástroj pro toto je společná zemědělská politika. My jsme o tom hodně mluvili, když se jednalo o víceletém finančním rámci a kohezních fondech opt-in, opt-out a jestli e, Evropský sociální fond má pomáhat společné zemědělské politice. Jednali jsme o tom a hlasovali jsme o tom. Nikdy ve výsledku e, nebylo rozhodnuto, že Evropský sociální fond bude řešit i tento typ problémů. A připojuji se k Ansander, to je první pilíř společné zemědělské politice, to je ta páka, která má umožnit zemědělcům důstojně žít ze své práce. A to ať je jasné, protože to bude jaksi spor mezi námi. Nemůžeme to tady míchat Eh, s tím, co má přinést eh, zemědělská politika a co přináší Evropský sociální fond, protože jinak to skolabuje a eh, se to, bude se to muset zase celé znovu projednat. A druhá věc, kde navazuji na to, co říkala Anna Sander, a je to ve zprávě v bodě 6, to je nutnost přizpůsobit se změně pro zemědělce. K tomu dva body. Ano, kladu důraz na vzdělávání. Zemědělci dnes jsou podnikatelé, nebo musí být současně podnikatelé, ale také musí být odborníci ve svém oboru. Obilnář není totéž co chovatel, chovatel skotu, není to tež co chovatel eh, vepřového a podobně. Jsou to specialisté a to je třeba uznat. A druhá věc, na kterou musíme klást důraz, a to je přístup k novým informačním a komunikačním technologiím. Dnes neexistuje podnik, který by mohl odolat konkurenci bez přístupu k novým technologiím. A každý zemědělský podnik je, každá zemědělská usedlost je podnik žádný příjemce školení se nemůže dálkově školit jinak než prostřednictvím nových technologií. A zemědělci potřebují při jejich specializacích a při jejich rozmanitosti všichni přístup ke vzdělávání a to vyžaduje přístup k novým technologiím. A teď, kde jsou ta bílá místa na venkově? Já připomínám, že bílá místa to jsou místa nepokrytá novými technologiemi a velice dobře vidíte, že kromě potíží vyplývajících ze zemědělské krize ve světě, tak navíc ještě dochází k nevybavenosti venkova e, tou moderní infrastrukturou. Takže v naší vůli politiky územní soudržnosti, teď nehovořím o sociální soudržnosti, ale o územní soudržnosti, vybavenost novými technologiemi, přístup k novým technologiím pro každého, to je základní páka. A to je třeba prosazovat do důsledku, protože naši zemědělci, jako všichni podnikatelé, prostě potřebují přístup k těmto technologiím. A za třetí, ano, je potřeba usnadnit předávání zemědělských podniků mladým zemědělcům. Přístup k půdě je základní. Takže jenom dvě červené karty k odstavci 4 a 9 odstavec 4, tam ta Eh, to ustanovení sociální kondicionality, to by bylo ano, pokud by bylo všechno skvělé, ale až po té, co se odbourají ty problémy konkrétně třeba s přístupem k novým technologiím. A odstavec 9, prosím vás, neoliberální politiky, eh, právo na veřejné služby. Já bydlím v venkovském obvodu, ale buďme upřímní, když je někde méně obyvatel na venkově, tak je velmi těžké udržet například otevřenou poštu od pondělka od rána do soboty do večera. Já, když jsem byla předsedkyní regionu, měli jsme one-stop shopy, to znamená, že e, prodejna potravin na vesnici e, umožňovala také odesílání balíčků a celou řadu služeb a tyto polifunkční body ty by se měly hlavně rozvíjet na venkově. Takto my zachováme přístup ke službám. A ne tím, že se budou vytvářet izolované státní kanceláře eh, oddělené mezi sebou, ale právě těmito multifunkčními eh, body. Pojďte se k nám podívat, co jsme všechno dokázali. Ano, ale my chceme zabránit těm situacím, jako jsou v USA, kde opravdu musíte ujet 600 mílí, abyste vůbec eh, mohli eh, něco podniknout v tomto smyslu. Sofia Ribeiro. Děkuji, pane předsedo. Na úvod bych chtěla zdůraznit význam zemědělství v EU opravdu cítím, že to musím udělat, protože v nedávné době došlo k poklesu podpory zemědělství, jsem předsedkyně výboru Agri, takže vím, o čem mluvím. A musíme tady to, tento trend zvrátit, protože tady se hovoří o základu všech politik soudržnosti ekonomické i sociální v Evropské unii, které jsou základem evropské politiky. Protože tady mluvíme o lidech, kteří pracují a tvoří něco velice zásadního pro ekonomický rozvoj Evropy. Navážu na to, co už tady zaznělo. Musíme zhodnotit dopady krize, zemědělské krize, kterou zažíváme. a které jsou důsledkem ruského embarga, krize na trhu a konce mlečních kvot. To je krize, která má sociální a ekonomické dopady, které jsou velmi vážné. A souhlasím s vámi a chtěla bych opravdu se připojit k tomu, co říkáte. My musíme opravdu přesně zhodnotit dopady této krize. Taky bych chtěla zdůraznit, že podle mého názoru musíme rozlišovat mezi jednotlivými evropskými politikami globálně o práci, které mají dopad i na zemědělství, tak jak mají dopad i na jiná odvětví a samotnou zemědělskou politikou. To je třeba odlišit, protože když dáme všechno do jednoho pytle, tak eh, skončíme eh, s ideologickou diskuzí v parlamentu a nedokážeme eh, se zaměřit na potřebnou restrukturalizaci společné zemědělské politiky Eh, protože pokud tady v této diskusi se budeme stále vracet k práci na černo, delokalizacím, eh, zkráceným úvazkům, rovnosti mužů a žen a tak dále, tak se nedostaneme k jádru věci a tou je restrukturalizace společné zemědělské politiky. Tato restrukturalizace a, a to, co je pro nás dnes zásadní, je zjistit, jak společná zemědělská politika může jaké může mít postavení vůči třeba ekonomické eh, eh, eh, v politice ekomunikace, zelené ekonomice a tak dále. Je potřeba chce zamyslet nad přeskumem financování společné zemědělské politiky a financování zemědělců. A jedna otázka je zásadní. Financování a pomoc organizacím výrobcům. Organizace výrobců mají zásadní roli především pro malé a střední podniky, protože to může omezovat náklady, usnadňovat třeba vzdělávání. A tyto organizace výrobců pomáhají identifikovat eh, ty nejméně chráněné pracovníky a podobně. To je stěžení role a při přeskumu nesmíme zapomenout na podporu pro Združení výrobců a všechny eh, přímé a nepřímé eh, podpory je potřeba důkladně přeskoumat, velmi pragmaticky analyzovat a soustředit se na základní cíle společné zemědělské politiky eh, se, zohledněním všech principů pracovního práva, sociálního práva, ale soustředit se na to, v, rámci SZP, abychom dospěli ke skutečnému výsledku eh, v rámci restrukturalizace SZP, protože naši zemědělci všude v Evropě eh, velice trpí touto hlubokou krizí. Ve Francii 600 zemědělců loni spáchalo sebevraždu v důsledku té krize. My opravdu musíme věnovat pozornost dopadům těchto politik a efektivně reagovat, konkrétně reagovat a nejenom ideologicky. Dankeschön. Děkuji. Děkuji. Paloma López, zpravodajka, na závěr. Děkuji mnohokrát. Já bych chtěla nejdříve poděkovat za vaše připomínky a také za obsah těchto vystoupení, protože myslím si, že nám umožní obohatit tuto zprávu. Eh, pokud mi pan předseda povolí ještě nějakou dobu, tak bych zareagovala, jak se sluší a patří na tyto připomínky. Co se týče jednotlivých aspektů eh, kondicionality a dalších aspektů, tak musím říci, že toto bylo již zahrnuto do původního návrhu komise v listopadu 2011. Takže eh, my bychom eh, tady nechtěli vytvářet nějaký nebývalý nový nástroj. Jde jenom o to, abychom vyžadovali lepší uplatnění těchto různých nástrojů, které existují ve prospěch eh, pracovníků ve venkovských oblastech. Takže eh, to je hlavní zaměření naší aktivity. A teď eh, získání půdy přístup k půdě. V této oblasti se snažíme zapracovat veškerá opatření, která právě umožňují vyhnout se vylidňování venkovských oblastí. To je náš konečný cíl a je celkem jedno, jestli používáme úvěry nebo podporu nebo pomoc při vytváření jednotlivých usedlostí, zemědělských družstev, anebo zda se snažíme eh, zajistit vstup státu do těchto poměrů z hlediska propachtování půdy. To jsou věci, které nás velice zajímají, protože nás velice také znepokojují. Víme, že tady jsou velké potíže, které také zazněly v jednotlivých vystoupeních. A možná bychom mohli v tomto ohledu e, připomenout, že se musí vysvětlovat také princip subsidiority, protože ve Španělsku, v Itálii, v Řecku jsme měli zajímavou zkušenost v tomto ohledu a mohli bychom se z toho poučit. A teď k připomínkám, které se týkaly prvního a druhého pilíře. My samozřejmě chápeme, že podpora výroby to je základ společné zemědělské politiky a v této oblasti se musíme velmi snažit a samozřejmě také v oblasti rozvoje venkovských oblastí. To je pro nás těžejní věc. A co se týče fondu, tak eh, tady jsme řekli, že to nesmíme zaměňovat mezi sebou. Eh, jednotlivé fondy mají svoje účelové poslání. Ale pravda je, že musíme nacházet určité synergie mezi těmi fondy a snažíme se zabránit tomu, aby byly naprosto neprodyšně uzavřeny. A myslím si, že to je věc, na které se shodli všichni zpravodajové, protože to znamená, že musíme také podporovat vzdělávání a dovednosti v oblasti nových technologií. To je velmi důležité proto, aby tato profese byla přitažlivá pro mladé lidi a také pro ženy. To je pro nás důležitá věc. A teď ještě stručně k sociálnímu dumpingu. To existuje. Například v této souvislosti hovoříme o úloze sociálních partnerů, kteří by právě měli strukturovaným způsobem na základě tripartity pracovat, eh, bojovat proti práci na černo a ostatním jevům tohoto typu. Také souhlasím s paní Ribero a s paní Sander, kteří říkají, že Evropská komise musí zkoumat sociální dopad krize. To je věc, která nás zvláštně znepokojuje. Nás samozřejmě zajímá celá ekologická, agroekologická tematika. A pak otázka eh, potravinářského řetězce a také služeb, eh, hotelierství. Eh, i také v souvislosti s evropským rozpočtem. Já se domnívám, že rozpočet na SZP je velmi omezený, když se podíváme na to, co se vše má pokrýt v rámci tohoto rozpočtu a co souvisí s venkovskými oblastmi. Takže doufáme, že se nám podaří dospět k dohodě. A jak říkala paní Gentile, a já s ní souhlasím, důležitým faktorem je soudržnost. Udržet obyvatelstvo. Soudržnost je velmi důležitá, je to klíč společné zemědělské politiky. Takže to je hlavní směr eh, této zprávy. A na závěr bych zopakovala poděkování všem stínovým zpravodajům, protože my se musíme snažit zaměřit se zvláště na veřejné služby a na všechny tyto aktivity. Takže všem děkuji, čekám vaše pozměňovací návrhy a jsem přesvědčena, že se nám podaří vytvořit kompromisy v této tak důležité zprávě pro nás všechny. Děkuji mnohokrát a teď se dostáváme k osmiš, osmičce posouzení strategie EU pro mládež za období 2013-2015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 perspektivní a inovativní budoucí strategie v této oblasti. Zároveň samozřejmě, že je to velice důležité, jak víme, pro naše mladé lidi, pro mladou generaci. Ekonomický růst, jak víme, v současné době je velice zatím mírný, ale i tento drobný nárůst neumožnil zatím přetavení pracovní místa pro naše mladé občany. Právě proto bychom měli nalézt možnosti aktivní účasti našich mladých spoluobčanů, poskytnout jim skutečnou příležitost zapojit se na pracovní trh a hledat řádná řešení, která by hodnotila i tuto evropskou strategii. Toto si myslím, že je určité úsilí napříč politickým spektrem. Já osobně jsem se snažil zaměřit na čtyři nejdůležitější oblasti. Zapojení rozvoj, dovednosti, kompetence a mobilita. První záležitost, určité zapojení, určité zaangažování. Já si myslím, že tato evropská strategie by mohla být úspěšná pouze, pokud se do toho zapojí mladí lidé, pokud jde o mapování této strategie. Pouze poté může mít tato strategie naději být úspěšnou. A proto by Evropská komise měla organizovat strukturovaný dialog s organizacemi mládeže, organizacemi mladých lidí a nezapomenout na toto i do budoucna. Tyto strategie samozřejmě potřebují i určitá čísla, konkrétní údaje, abychom viděli, jaké jsou potřeby především zranitelných mladých lidí, bez pracovních příležitostí, bez vzdělání. Tomu musíme věnovat naši pozornost a skutečně nestrácet se zřetele tyto ohrožené skupiny, které v podstatě již nevěří našim sociálním evropským modelům. Musíme vytvářet kvalitní místa, kvalitní místa na plný úvazek a ne pouze nějaké stáže. Důležitá je samozřejmě úplná implementace záruk pro mladé. To je rovněž součástí tohoto stanoviska. Dále je to třetí oblast zručnosti, dovednosti, kompetence. Pokud chceme skutečně poskytnout našim mladým lidem kvalitní pracovní místa, musíme jim umožnit, aby dále přetavili to, co se naučili, své dovednosti, zručnosti ve formálním, neformálním, mm, mm, neformálních prostředích, umožnit toto předávání, posílit pracovní trh v tomto ohledu. A čtvrtým bodem je mobilita. Já doufám, že důležitost programu Erasmus Plus bude plně zhodnocena, protože pro mladé lidi je toto právě prvním krokem k profesionálnímu rozvoji. Zaměření na mobilitu, možnosti mobility, se domnívám, jsou nesmírně důležité pro naše mladé lidi, jejich možnost poznávání evropských jiných států, jakožto Evropané, já sám jsem měl možnost se zúčastnit takového studijního programu, je skutečně nesmírně důležité, abychom podporovali tyto možnosti, aby mladí lidé skutečně měli možnost využití všech těchto pozitivních, pozitivních aspektů a měli bychom poskytnout veškeré možnosti nebo snažit se vytěžit veškerý potenciál tohoto trhu pro budoucnost našich mladých lidí. Děkuji a nyní stínový zpravodajové, pan Jan Kele má slovo. Děkuji za slovo. Já obecně souhlasím s návrhy pana navrhovatele. Dovolím si přičinit jen dvě krátké poznámky. Za prvé, domnívám se, že by bylo třeba pečlivě prozkoumat důvody nízkého zájmu mladých lidí o takové obory, které na trhu práce jsou k dispozici. Jestliže je trh práce skutečně trhem, pak by měl zvýšit odměnu za výkon činnosti, o které dostatečný zájem není. Já jsem si aspoň vždycky myslel, že právě takto trhy fungují. A druhá poznámka. Všeobecně je kladen důraz zejména na vzdělání vysokoškolské a země Evropské unie se trumfují v tom, která bude mít více vysokoškoláků. Různé země Evropské unie ovšem mají různou tradici ve vzdělávání. V zemích bývalého Rakousko-Uherska, což je Česká republika, Slovensko, Rakousko a Maďarsko, bývalo v historii vždy velice kvalitní technické vzdělávání na střední úrovni s maturitou a učňovské školství. Právě tyto obory dnes na trhu práce chybějí takže můžeme konstatovat, že snaha mít co nejvíce vysokoškoláků je sice vysoce módní, ale není příliš praktická. Děkuji za pozornost. Děkuji. Jana Cidanská má slovo pro... Děkuji za, no, děkuji za slovo, pane předsedo. Ráda bych poděkovala panu zpravodaji za nesmírně kvalitní vstup k hodnocení EU strategie pro mládež. Na Slovensku máme dlouhodobě problémy s nezaměstnaností mladých lidí. Ta čísla jsou skutečně alarmující. Proto se domnívám, že je potřeba hovořit o těchto věcech i v souvislosti se vzděláváním, i když možná vzdělávání nespadá úplně přímo do kompetenci našeho výboru. Ovšem skutečně bych ráda připomněla, že nejzranitelnější skupinou mezi dětmi a mládeží jsou mladí lidé se zdravotním postižením a z marginalizovaných skupin. Čili když hovoříme o vzdělávání, <clears throat> pokud se budeme snažit tam rovněž zakomponovat slovo inkluzivní, že tím pomůžeme právě těmto zranitelným skupinám, ale i všem dětem, všem mladým lidem, protože se liší, jejich potřeby jsou jiné a dobrým vzděláváním bychom mohli rovněž bojovat proti nezaměstnanosti. Rovněž si cítím toho, že hovoříte o potřebě výuky podnikatelských dovedností. Já bych to ráda možná ještě doplnila a říci, že tyto dovednosti by se měly vzdělávat na každé eh, škole, to znamená, aby každý absolvent eh, takové střední školy by mohl mít minimálně za sebou několik hodin takových podnikatelských dovedností, tak aby mladí lidé mohli se stát do budoucna jenom zaměstnanci, ale zaměstnavateli. A rovněž bych ráda v tomto stanovisku ocenila to, že hovoříte i o problematice Eh, to znamená trojka, pokud jde o mládež, toto bude rovněž předmětem eh, mých pozměňovacích návrhů, to znamená ta informovanost, protože mladí lidé často nemají dostatek informací v tomto ohledu u záruky pro mladé, ale zároveň možnosti dobrovolnictví. By bylo dobré, aby tato informovanost byla vyšší. Ovšem, takzvaný ten outreach, to znamená informování tohoto charakteru, musí být kvalitní. Naším cílem je navýšit informovanost cílové skupiny jenom počet brožur nebo televizních spotů. Rovněž podporuji důraz na kompetence získané v neformálním prostředí. Pan zpravodaj se o tom zmiňuje ve stanovisku a i v mých pozměňovacích návrzích bych ráda hovořila o ocenění významu a Mm, přidané hodnoty, dobrovolnictví, které přináší hodnotu a prospěch nejenom pro jednotlivce a pro tyto skupiny, ale pro celou společnost. Takže ještě jednou na závěr děkuji za nesmírně kvalitní, dobrý vstup do této debaty a těším se na další spolupráci. Danke se. Jetzt. Děkuji. A nyní Martina Dlabajová. <laughs> Teď to opravdu dopadlo dobře. To se vám opravdu povedlo. Ano, to je, to, je nyní teď podivné, že slovenské kolegyně budu mluvit anglicky, ovšem pracovala jsem na tom angličtině, na tomto stanovisku, takže budu pokračovat anglicky. Tom, ráda bych poděkovala za skvěle odvedenou práci u tohoto stanoviska. Je to opravdu úžasně odvedená práce a v podstatě v mnoha věcech eh, to skutečně jsou stejné, vlastně i moje názory, já to budu pouze, pouze nějakým způsobem ještě doplňovat. Ano, je to závažný problém, jak se o tom zmiňuje správně, ovšem v nedávných letech došlo k určitému zlepšení v některých členských státech, vidíme dobré výsledky. Druhý cyklus této strategie by právě proto se měl zaměřit na osvědčenou praxi, která se využívá v zemích s nejnižší nezaměstnaností, především se zaměřit na přiblížení mladých lidí na tyto trhy prostřednictvím praktických zkušeností, jakým jsou například učňovské praxe a stáže a podpora podnikatelství mezi mladými lidmi etablování vlastních podniků, investice do vzdělávání, které umožní těmto lidem získat zručnosti, které požadují zaměstnavatele a zároveň odpovídají potřebám trhu. A dále jsou to technické předměty, které by se měly podporovat, tomu jsme se zmínili, to znamená technické vzdělání jakožto alternativa pro univerzity. Mobilita, její posílení přeshraniční spolupráce, Erasmus+, plus, nebo například nový pilotní projekt pro mobilitu v oblasti učňovských praxí právě um, toto nyní navrhla komise. Členské státy by se rovněž měly zabývat synergiemi těchto politik a jiných politik, protože politiky pro mladé by nemohly fungovat bez strategií v ostatních oblastech zaměstnaneckých politik a zároveň bychom měli posílit spolupráci mezi školami, veřejnými orgány, mm, univerzitami, tak abychom zajistili možnost zaměření mladých lidí tím správným směrem v oblasti profesního růstu. Já jsem v kontu stínovou zpravodajkou k tomuto tématu a proto jsem nesmírně ráda, že zde mohu přinést i tyto prvky rozpočtové kontroly. Myslím si, že bychom neměli ztratit ze zřetele účinnost jednotlivých evropských programů, iniciativa pro mladé, iniciativa pro garance pro mladé, čili ještě jednou děkuji Tome, věřím, že spolupráce s tebou i ostatními stínovými zpravodaji bude úžasná. Je to nesmírně důležité téma. Děkuji. A nyní na řadě je Kostadinka Kuněva. Není tady. Takže Terry Reintke má slovo. Um, děkuji, děkuji za slovo, pane předsedo. Rovněž bych ráda poděkovala zpravodaj za tento návrh. Úplně na úvod bych ráda řekla, že jsem nesmírně ráda, že konečně zase hovoříme o tomto tématu, protože když jsme začínali náš mandát, tak jsem měla pocit, že jsme často hovořili o nezaměstnanosti mladých i na plenárce a najednou jsme trošku pozapomněli na toto téma, už tomu nevěnujeme takovou prioritu, jakou bychom měli a právě proto jsem nesmírně potěšena tím, že díky tomuto stanovisku strategii pro mladé můžeme opětovně nakopnout tuto pohybnou sílu a připomenout kolegům, kolegyním celého parlamentu to, že sliby, které jsme dali mladým lidem Evropské unie, nebyly zatím naplněny, pokud jde o investice, pokud jde o poskytnutí sociální ochrany, politické účasti z jejich strany. A právě proto tento výchozí bod, toto stanovisko, by opětovně mohlo vdechnout toho ducha celému procesu a těm potřebám mladých lidí v celé Evropské unii, ale především v některých konkrétních zemích. A právě proto jsem nesmírně potěšena, že konečně opětovně hovoříme o tomto tématu. Jak budou vypadat naše pozměňovací návrhy? My jsme spokojeni s tímto návrhem pana zpravodaje. Některé body požadují, vyžadují z našeho pohledu trochu ještě posílit. Já například bojuji za to, že by jsme se neměli dívat pouze na ten široký koncept vzdělávání, zručnosti, dovednosti. Naše politická skupina si myslí, že by to měl být participativní přístup. Mladí lidé by měli rozhodovat o tom, jakým způsobem se chtějí vzdělávat, co se chtějí učit, čili takový širší přístup k celé problematice vzdělávání, například v odstavci 3 a nejenom se podívat na učňovské vzdělávání, ale zároveň učňovskou praxi, ale zároveň i možnost stáží, protože zde máme kvalitativní rámec pro stáže, který zatím nebyl implementován dostatečně na straně členských států. <clears throat> A to by mohla být silná stránka tohoto stanoviska. To znamená tlačit na implementaci stáží zkušenosti, které získají, odměnu, který, eh, získají, kterou získají tito mladí lidé a ne jejich vykořišťování. Dále neformální, formální vzdělávání, nesmírně důležité věci, validace vzdělávání. My bychom rádi zúraznili, že nejde pouze o tu certifikaci formálního, neformálního vzdělávání ale že zároveň musí existovat určitá finanční podpora těmto formám vzdělávání a i to, že mladí lidé by měli mít možnost získat dostatečnou podporu a mít čas, aby se věnovali různým aktivitám v oblasti občanské společnosti, sociální záležitosti, tak aby získali různé zručnosti, dovednosti formálního i neformálního typu. Čili já skutečně velice podporuji tyto různé formy vzdělávání. A další věc, která ve vašem návrhu již je, a mohla by být ještě rozšířena, je důležitá role účasti mladých lidí, například i při implementaci Zárok pro mladé jsme viděli, jak to funguje. Funguje to především v těch členských státech, v těch regionech, ve kterých jsme viděli obrovské zaangažování organizací mladých lidí. To bychom měli jasně zdůraznit v našem stanovisku. To znamená, že ta aktivní účast našich mladých lidí není pouze nějakou třešničkou na dortu, že je to zásadní integrální součást efektivity těchto programů, jejich fungování a to bychom měli ještě vypíchnout abychom připomněli všem kolegům a kolegyním Evropského parlamentu to, že realizace všech těchto iniciativ pro mláde, záruky pro mláde, že nás tam čeká ještě obrovský kus práce a že mladí lidé by se na tom měli podílet. Děkuji. Adžia. Děkuji, Laura Adžia. Mm, děkuji, pane předsedo. Já bych chtěla poděkovat za tento první návrh, za toto stanovisko, tak jak bylo vypracováno. Pravdou je, že současná situace z hlediska zaměstnávání mladých lidí eh, je stále neměná a dokonce v některých zemích se i zhoršila. A to z mnoha a mnoha důvodů. Eh, já bych řekla, že tady je absence vize, neexistuje zde strategie. A my se musíme rozhodnout, jakým způsobem se budeme angažovat, aby naše práce dnes byla eh, jakousi hodnotou pro budoucnost těchto mladých lidí. Bez ohledu eh, na to, eh, jakým způsobem se zaměříme. Musíme také zviditelnit naši práci, musíme rozvinout nějaký projekt v této oblasti. Já mám některé kritické body a chtěla bych říci, že mm, musíme Eh, konstatovat bohužel velmi vysokou nezaměstnanost mladých přes všechny snahy, které tady byly. Existuje eh, opravdu jakási nová kategorie mladých lidí, kteří se neúčastní vzdělávání, nemají práci a možná nemají ani žádné podpory. Tito mladí lidé ani nevědí, jakým směrem se mají vyvíjet a jsou zmatení, nevědí, čím se chtějí stát a tady absentuje aktivita. A také politika úspor tady způsobila velké škody právě eh, na úrovni mladých lidí. Eh, tato politika je připravila o možnosti eh, se dál rozvíjet. A my musíme zdůrazňovat, že členské státy musí investovat do možností zaměstnávání a do vytváření pracovních míst. E, toto možná ještě není úplně jednoznačně jasné. Také zpravodaj e, by měl ještě poskytnout vysvětlení k tvrzení, které zde uvedl. On řekl, že po průzkumu z hlediska prhu mm, práce, je to uvedeno e, v článku 4, takže zde nejsou vlastně zvláštní problémy, ale Popravdě řečeno bychom měli vnímat specifika mladých lidí a měli bychom jim dát možnost takového vzdělávání, které by odpovídalo jejich záměru uplatnit se na trhu práce. Oni by měli mít možnost zvolit si něco, co chtějí dělat a jak eh, chtějí pracovat. A v tomto smyslu musíme přizpůsobovat vzdělávací sektor. Jde o to, že bychom měli postupovat v oblasti vzdělávání stejnou, stejným směrem a tato záruka vzdělávání v mnoha zemích neexistuje. Měli bychom tady mít jakýsi stabilizující projekt. Pravda je, že máme určité sítě, máme tady eh, různé subjekty, které eh, by měly právě spolupracovat. A v oblasti vzdělávání se musíme snažit o to, aby vzdělávací systém byl propojen se světem podniků. Musíme přesně zmapovat, jaké eh, práce by se měly realizovat, jaká místa se mohou obsazovat. Musíme spolupracovat s těmi mladými lidmi, musíme rozpoznávat jejich eh, specifika. Musíme postupovat eh, tedy eh, společně a také musíme zlepšit komunikaci. Musíme soustředit všechny naše síly dohromady tak, abychom vytvořili dobré východisko. Ale až posud se to nedařilo. Mladí lidé a jejich dobré nápady zde existují, ale mm, ztrácejí se, mm, nejsou dostatečně využívány. Já se domnívám, že se musíme přesně eh, zaměřit eh, na to, jak by eh, tato zaměnanost měla vypadat v sociální oblasti, v takzvané zelené oblasti. A já jsem ráda, že pan navrhovatel, který je jistě mladší než já, může dobře interpretovat směr této strategie. Podle mého názoru budeme moci eh, spolupracovat na určité politice, musíme vycházet ze statistických údajů, musíme připravovat budoucnost, tak, aby tito lidé měli příležitosti, aby naše děti měly budoucnost. Děkuji. A Mara Bicoto za ENF. Děkuji, pane předsedo, velmi stručně, protože já vlastně zde nahrazuji paní Bizoto, budu mluvit jejich jménem. Nevím, jestli jsem dobře eh, pochopil začátek vystoupení pana zpravodaje, já mu blahopřeji, ale eh, zaznamenal jsem, že se konstatovalo, že situace je těžká a mladí se nezačlenují na trh práce přes růst. Pochopil jsem to správně, o jakém růstu hovoříte. Já nemám pocit, že tady dochází k růstu. Vy jste se snažil zde ehm, vlastně vyjmenovat všechna možná opatření pro to, aby se mladí začlenili. Přesto se vám to nepodaří, protože ta pracovní místa byla zničena. Miliony pracovních míst bylo zničeno. A pokud počet těch eh, jaksi zničených míst bude vyšší eh, než počet těch mladých, tak nenajdete eh, řešení. To je prostě zdravý selský rozum. Kdo vytváří pracovní příležitosti? Malé a střední podniky, které vlastně představují 80 až 95 pracovních příležitostí a to je ve všech členských státech, takže musíme pracovat na této úrovni, jak zajištět, zajistit, aby malé a střední podniky prosperovaly, nezanikaly a vytvářely pracovní místa. Vy dobře víte, o čem mluvím, nemusím to rozvádět. A nakonec, pane předsedo, Opět vás rozlobím. A dopředu se omlouvám, ale podívejte se. Je 11 hodin dopoledne a konstatujeme, že se nám nedaří začlenit mladé lidi na trh práce. Všichni si rvou vlasy a říkají, že je to hrozné. Ale chci vám říct, že v 9.15, ve čtvrt na 10, jsme hovořili o sociálním začlenování a integraci na trhu práce uprchlíků. Já si myslím, že prostě nastane chvíle, kdy se musíme rozhodnout. Naši mladí nebo uprchlíci. A pane předsedo, já vím, že tato vyjádření vás šokují a vy jste mi řekl, že je to vlastně 0,5 celkové evropské populace a řekl jste, že dokážete zajistit obojí. Dobře, tak si řekneme, jak to bude vypadat na konci našeho mandátu. To je sázka, kterou dělám. Chemata. Ale, pane Marténe, ani mě to nerozlobilo. Nerozčililo mě to. Ale v některých otázek mě to opravdu šokovalo. Ale abych teď na to reagoval, tak musím říci, my máme praktické příklady, nejenom v Rakousku. Před čtyřmi týdny v Durinsku jsem tam eh, hovořil s místní vládou za spolupráce eh, Řecka, kde jsme připravili projekt vzdělávání, protože Řecko má eh, velkou nezaměstnanost mladých a nemá vzdělávací projekty. Takže jsme se dali dohromady a přitvořili jsme, vytvořili jsme tento vzdělávací projekt. A teď spolupracujeme, je to financováno Evropským sociálním fondem. A jde to dvojím směrem. Jednak evropská solidarita pro odstranění nezaměstnanosti evropských mladých lidí a využíváme kapacity Durinska právě proto, abychom odstranili nezaměstnanost, abychom zaintegrovali mladé uprchlice a uprchlíky. Obojí je možné. Musíme to ošetřit politicky a nejenom pořád kroužit kolem a malovat čerta na zeď protože to neodpovídá realitě. Musíme rozvíjet praktická řešení. To je ta realita, takže jste mě nerozlobil. Ne, opravdu ne. Já jsem zvědavý na vaše praktické návrhy v tomto smyslu. A vzhledem k tomu, že já sám mám zkušenost eh, v té oblasti vzdělávání, tak eh, si dovolím vždycky na to trošku eh, přitlačit a nějakým způsobem podpořit tento proces. Tak. Já se omlouvám za ten můj eh, zásah, ale já jsem byl osloven, takže jsem rád využil této příležitosti, abych zareagoval. Eh, Efi Regner. Děkuji. A já hned budu pokračovat. V Badensku, Württembersku, já jsem sice Rakušanka, ale teď se budu odkazovat na čísla, která se objevila v posledních dnech. Takže počet dětí, které jdou eh, do školy, se snížil, přestože tam máme také uprchlické děti. A teď bych přeskočila na Rakousko. My jsme v naší zemi konstatovali, že máme mnoho mladých lidí, například, kteří utekli ze Sýrie, a tito lidé neznají duální vzdělávací systém. Takže hm, teď bychom měli klást důraz na integraci těchto lidí do duálního vzdělávacího systému. A proč? Právě proto, že v mnoha oblastech máme nedostatek řemeslníků, schází nám e, kvalifikovaní lidé, e, ti jsou naprosto nezbytní pro to, aby fungoval průmysl e, v zemi, kde jsme kladli velký důraz na integraci mladých lidí na trh práce. A teď bych zareagovala na to, co říkal pan Keller. A to je bod, který bych také chtěla zdůraznit aby fungovala správně ekonomika, tak tady musí být systém, kde eh, musí být eh, podporováno to relevantní vzdělávání. To znamená, pravda je, že se klade důraz na univerzitní vzdělávání, ale vidíme, že nejlepší čísla z hlediska integrace na trhu jsou tam, kde je velká propustnost. To znamená, lidé, kteří mají třeba vzdělání v oblasti určitého řemesla, eh, na mm, průmyslových školách, mohou případně přejít na jiné typy škol a vzdělávat se dále. To je velmi důležité. Zdůrazňuje tuto propustnost mezi jednotlivými směry vzdělávání. Souvisí to s duálním vzděláváním, se vzděláváním v oblasti učňovství, a propustnosti mezi průmyslovými školami a i vysokými školami. Já myslím, že v Německu je to velice působivý systém a je velice vhodný pro tuto integraci. A poslední připomínka. Samozřejmě, že je velmi důležitá komunikace. Rodiče, škola, hospodářství. A v centru musí být mladí lidé, protože Tady jde o to, aby přístup na trh práce byl usnadněn právě díky komunikaci. Ta komunikace eh, je trojstraná, netýká se to pouze škol a těchto mladých, ale i rodičů. I ti rodiče musí mít zájem na tom, aby jejich děti byly dobře zaintegrováni na trhu práce, takže bylo by dobré případně eh, tuto úvahu také vnést do návrhu stanoviska. Děkuji. Tak teď bychom měli trochu šetřit časem. Už trošku pokulháváme, takže Alessandre. Entschuldigung, pardon. Promiňte. Já bych velice ráda zúraznila, vážený pane předsedo, ještě několik bodů, některé z nich již byly zmíněny, ale konkrétně pokud jde o učňovské vzdělávání a tu potřebu posílit tento typ vzdělávání. My zde máme nástroj Erasmus+, to je nástroj, který je právě otevřený pro učně a který v současné době bohužel zatím ještě není dostatečně známý mezi učni, učni kteří představují určitou konkrétní skupinu, řekněme, když je posíláme na stáž do zahraničí, takovou učňovskou praxi, jsou tam sekundární problémy často, ubytování, doprava. Čili myslím si, že v této oblasti bychom měli opravdu nějakým způsobem reagovat na tyto problémy, vyřešit tyto sekundární potíže. A v tomto ohledu si myslím, že bychom rovněž měli mít více příležitostí i pro takovéto příhraniční možnosti výměny a tak dále. Tím bychom mohli právě vyřešit ty problémy spojené s ubytováním a s dopravou těchto mladých lidí. Dankeschön, Enrique. Děkuji. Enrique Cavejampon. Eh, Děkuji za slovo, pane předsedo. Vážený pane předsedo, Velice stručně, opravdu jedna minutka, velice, velice stručně. Já podporuji stoprocentně to, co udělala stínová zpravodajka za naši stranu, za Aldep Martina, která se sedí po mé levé ruce. A ještě něco, o čem hovořili kolegové. Kde je teda ten růst? Musíme teda využít růstu a tak dále. Možná, pane předsedo, bychom neměli zapomínat na to, že skutečně ano, je zde obrovské, jsou zde rozdíly sociální, geografické, samozřejmě, a jsou zde různé situace, různé regiony, velké velké regiony a tak dále. Já se nebudu hovorit úplně o všem, ale máme zde samozřejmě obrovské problémy s nezaměstnaností, země, které jsou trošku pozadu, pokud je o vzdělávání a tak dále, čili nějaké hodnocení, pokud ho chceme dosáhnout, tak bychom měli vzít v potaz i tyto obrovské rozdíly. A ty tři hlavní priority, to znamená zredukovat nezaměstnanost mladých, druhá priorita, aby pracovní místa byla kvalitní a představovaly přidanou hodnotu a třetí záležitost, to znamená podívat se i na oblast vzdělávání, formace, na základě různých priorit evropských, jakým způsobem reagovat v různých oblastech této záležitosti, což by rovněž mohlo umožnit i určité hodnocení efektivity a účinnosti jednotlivých nástrojů, které v této oblasti máme. Děkuji. Děkuji. Uh, Michaela Šojdrová. Co předsedo, já bych chtěla také poděkovat eh, za předložení zprávy i konkrétní návrhy, které tady už zazněly a s většinou z nich se stotožňuji. Já myslím, že ta zpráva našeho výboru by se měla zaměřit na hodnocení toho, jak funguje strategie, Evropská strategie pro mládež a jak fungují finanční nástroje. My víme, že nezaměstnanost, vzdělanost se v jednotlivých státech vyvíjí různě, ale přece jenom můžeme sledovat určitý vývoj v rámci Evropské unie a já z toho se domnívám že existují jasná fakta eh, hodnotit musíme na základě faktů že ukazatele přece jen ukazují jakési zlepšení a že tedy ta strategie i finanční nástroje fungují. a my bychom se měli zabývat tím co chceme zlepšit. souhlasím s tím že je třeba podívat se na to jaké dovednosti se mají zlepšovat. Eh, v tomto bych podpořila velmi paní komisařku thyssenovou která počítá s tou eh, novou eh, strategií new skills tohle to bude určitě nástroj ve kterém budeme chtít podpořit některé dovednosti byly tady zmíněny dovednosti k podnikatelství naprosto souhlasím s touto podporou. chtěla bych tady zdůraznit jeden aspekt který pan zpravodaj zmínil a to je strukturovaný dialog. nám se velmi osvědčil strukturovaný dialog s mládeží v zapojení do politického, na účast v politickém životě a myslím si že i eh, pro hodnocení vyhodnocování strategie pro mládež a návrhy na další opatření musí být právě strukturovaný dialog ehm, nástrojem na jeho hodnocení a ehm, další práci s, tímto, touto strategií. děkuji. Děkuji. Takže nyní zpravodaj zpětně má slovo. Voorzitter, ik kan kort zijn. Ik ben erg blij om Děkuji, já budu velice stručný, pane předsedo. Já jsem nesmírně vděčný za tuto rozsáhlou podporu pro návrh mého stanoviska. Je zde několik bodů samozřejmě, na které se zaměříme i v rámci pozměňovacích návrhů a zohledním je. Samozřejmě, že je pravda, že pozornost, kterou věnujeme této problematice, musí být posílena. Musíme nalézt možnost posílení této problematiky musíme mít jasnou strategii, která je založená na jasné vizi. Samozřejmě, že věnuje pozornost i počtu pracovních příležitostí, které vidíme na pracovním trhu. Dále je to samozřejmě otázka osvědčené praxe, osvědčených příkladů, o které bychom se mohli podělit mezi jednotlivými zeměmi, specifické určité usměrnění a propojení samozřejmě i toho duálního vzdělávání. To jsem poslouchal s velikým zájmem v Německu, v Rakousku, jiných členských státech, kde s tím máte zkušenosti, kde se snažíte využívat této osvědčené praxe. To je něco, co by nám mohlo pomoci, to znamená propojení propojit opravdu tu vzdělávací sféru s tou realitou pracovního trhu, aby to nebyly dvě oddělené oblasti, mezi kterými je obrovská propast. Dále je to to volání po větším počtu mladých podnikatelů. To je další možnost, to, jakým způsobem podpořit tyto mladé lidi, motivovat tyto mladé lidi. Dále se zde zmínila problematika dobrovolnictví. Někteří kolegové se zmínili o učňovských stážích, učňovské praxi. Ano, s tím plně souhlasím. Myslím si, že bychom mohli lepším způsobem organizovat i vzdělávání, i mobilitu v tomto ohledu. Dále je to účast, zapojení mladých lidí, jejich participace na celém procesu. To je zásadní. Právě proto jsem tomu věnoval tak obrovskou pozornost i v tomto prvním návrhu. My musíme naslouchat hlasu mladých lidí, my musíme umožnit, aby mladí lidé se vyjádřili k této problematice. Já samozřejmě to beru velice vážně a zohledním vše. 22.3. je lhůta pro pozměnací návrhy, ale jsem si jistý, že zpravodajové a stínoví zpravodajové jsou si toho vědomí. Děkuji. Přesně tak, jste mě předběhl, 22. března a 26. dubna budeme hlasovat v našem výboru. Tak. A hlasování v tom příslušném eh, výboru bude 25. května. Tak. Promiňte, říká pan předseda. Takže 22. března, 25. budeme hlasovat a 23. května se rozhodne na příslušném výboru. A nyní postupujeme k bodu 9. Navrhovatel je Joachim Schuster. Takže další budou mít dvě minuty pouze, s výjimkou samozřejmě pana Schustera, který je navrhovatel, má delší řečnickou dobu. Dobře, děkuji. Jedná se o otázku nové obchodní strategie EU. Příslušným výborem je INTA, ale já myslím, že máme dobré důvody pro to, aby také náš výbor tady zaujal výrazné stanovisko. Poslední rok komise předložila novou obchodní strategii a soustředuje se na dva důležité body, které jsou důležité také z hlediska otázky zaměstnanosti a pracovních podmínek v rámci Evropské unie. Za prvé, jedná se o otázku eh, dopadu eh, politických změn na světových trzích. My konstatujeme, že ty různé střety, které existují, Ehm, víte, že existují některé výbušná témata, jako je například tržní ekonomika pro Čínu, eh, ty posuny různých ehm, stěžisek eh, tady probíhají. Víte, že často se zabýváme těmi eh, více hm, stranými dohodami, zvláště TTIP, ale máme dohody v mnoha jiných oblastech. Co se týče pracovních podmínek, tak tady je určitý nový vývoj, který se také prosazuje a který má také dopad na obchod a sice je to otázka vytvoření těch mezinárodních hodnotových řetězců. To znamená, nejedná se o obchodování pouze s konečnými produkty, ale eh, dochází také k obchodování s takzvanými polotovary. Takže krok za krokem se tady opravdu vytváří skutečně globální trh. A ty podmínky eh, na jednom konci světa mají výrazný dopad a vliv na výrobní podmínky na druhém konci světa. Z našeho hlediska je velmi důležité, abychom jako výbor eh, zaměstnanosti zaujímali stanoviska k těmto změnám a k tomuto vývoji. A to jsem se snažil zapracovat do stanoviska. Tam jsem vyčlenil důležité body. Ten první, podle mého názoru, je práce Mezinárodní eh, odborové eh, E, ILO, tedy MOP, měli bychom zohledňovat ustanovení MOP a tato minim, tyto minimální standardy by měly být uplatňovány, nejenom zakotveny v nějakém textu, protože víte, že mnoho věcí máme zakotveno v textech, ale pak nejsou dodržovány. Mezinárodní organizace práce je tedy v tomto ohledu důležitá. Dále eh, jsme svědky i politicky ovlivňovaného obchodu a i v tomto ohledu je důležité, abychom měli k dispozici jakési dopadové studie z hlediska eh, zaměstnanosti, eh, dopadu obchodních dohod, které jsou uzavírány. To znamená, to by neměly provádět pouze výzkumné instituty, ale Měli bychom do toho začlenit také sociální partnery. Třetí oblast, která podle mého názoru je vysoce významná, souvisí s obchodem se službami a s výrobky. Tady jde o ochranu pracujících v Evropě, to je důležité. A další oblast, která je významná, je monitorování smluv. Jak jsem řekl, často máte text, ale trpí se některé výjimky. Jde o to, aby to, co je dojednáno, bylo také potom uplatňováno. Jde o to, aby se eh, respektovala základní práva pracujících. Musíme se vyhnout dumpingu, protože to je v neprospěch pracujících, ale i těch jednotlivých zemích, zemí. Takže tady musíme mm, udržet odpovědná, odpovědné sociální standardy. A další bod. Dochází k novému vývoji v obchodu a to znamená, že budeme potřebovat silnější regulační spolupráci, proti tomu nemáme námitky, ale eh, pokud tady mm, existují netarifní bariéry a pokud eh, eh, tyto netarifní bariéry musíme odstraňovat a musíme zajistit ochranu prác, eh, práce pracujících a jejich pracovních podmínek. To musí být součástí těch mezinárodních přístupů. Takže to je několik přístupů, které jsem formuloval. Zároveň to stanovisko EMPL se týká TTIP a TISA. To jsou eh, principy, které platí pro všeobecnou obchodní politiku, nejenom pro tyto dvě dohody, takže i k tomu musíme zaujmout určité stanovisko. Takže já jsem sformuloval tento návrh Sám eh, předložím některé pozměňovací návrhy, protože ten první návrh zatím ještě není dostatečně vyargumentován a já se tedy těším na rozsáhlou diskusi, těším se na pozměňovací návrhy, které určitě získám a dostanu ze strany jednotlivých členů. Děkuji. Veronika Lope Fontáně má slovo. Děkuji, pane předsedo. Pokusím se o stručnost. Samozřejmě děkuji zpravodaji za dokument, který nám předložil a jsem úplně k dispozici, abychom na tom společně pracovali a posílili, rozšířili tuto zprávu, která z technických důvodů je vždy velmi stručná. Otázky spojené s vývozem z Evropské unie dává práci, dávají práci 30 eh, milionům občanů. Každé sedmé pracovní místo je závislé na exportu z Unie a 80 růstu v budoucnu proběhne mimo hranice EU. Takže je jasné, že potřebujeme obchodní a investiční strategii, která eh, zajistí lepší liberalizaci obchodu. Proto mě mrzí, že tu není žádná zmínka o malých a středních podnicích, i přes jejich obrovský význam v místních ekonomikách. A jenom 13 malých a středních podniků eh, má aktivity mimo EU a velmi často eh, naráží právě na byrokratické překážky s několika odstavci souhlasím, jedna, dva, šest a devět s určitými niancemi, ale co se týče bodu sedm, tam se můžeme shodnout na tom, že v členských zemích potřebujeme lepší kontrolu, ale nechápu souvislost mezi tímto odstavcem a obchodem. U bodů 5 a 8 nesouhlasím. Odstavec 5, tam podle něj Unie by měla eh, respektovat čtyři základní eh, principy eh, MOP, ale eh, nemyslím si, že se hm, dají pracovní podmínky jak se zákonně prosazovat ve třetích zemích, takže s, tou, s tím revizním ustanovením, s možností pozastavit smlouvy a podobně. U čísla 8 sociální odpovědnost podniků, to je dobrovolný systém, takže nesouhlasím s tím, aby se říkalo, že nějaká opatření jsou závazná. Podporovat jejich pro, eh, aplikaci ano, ale ne povinné. A dále body 3 a 4, tady bych prosila, ať nám zpravodaj vysvětlí, o co se jedná. Asi buď, může to být třeba problém překladu. Odstavec 3. Na evropské úrovni možná, ale přesun do třetí země z obchodních důvodů podle mého názoru nemá nic společného e, s vysíláním pracovníků. A u čtvrtého odstavce souhlasím, e, k tomu, e, souhlasím s tím vrátit se k bodu čtyři <clears throat> směrnice o službách a usnadnit mobilitu hlavně v malých a středních podnicích, ale chtěla bych, aby nám zpravodaj vysvětlil, co chce říci tím eh, odmítáním jakékoliv liberalizace. Děkuji. Antio McIntyre. Thank you, chair. Děkuji, pane předsedo. Já hovořím na místo kolegy Bašira, který je stínový a nemohl dnes přijít, takže se omlouvá. EKR plně podporuje <clears throat> snahu uzavírat dohody o volném obchodu se třetími zeměmi a odbourávat překážky obchodu pro usnadnění růstu a zaměstnanosti. Je to v souladu se závěry rady z února, na nich se shodlo všech 28 členských zemí, a sice, že EU e, bude e, realizovat e, ambiciozní obchodní politiku. Děkuji zpravodaj za jeho práci a má několik připomínek. Za prvé, EKR podporuje hodnocení dopadů e, napříč všemi politickými oblastmi a těší nás, že je to uvedeno v textu. Je to plně v souladu s agendou pro zlepšení legislativy. Co se týče eh, norem Mezinárodní organizace práce, my je podporujeme, jako je otázka ochrany práv pracujících, ale nemyslíme si, že by eh, jejich eh, uvádění v každé obchodní dohodě bylo správné řešení. Je to naprosto nereálné jako vyjednávací pozice a jsme přesvědčeni, že tyto politiky Eh, musí eh, suverénní státy implementovat sami v souladu s demokratickými principy, které mají a my jim eh, to nemůžeme diktovat, tedy vládám a občanům třetích zemí. A podobně plně souhlasíme s tím, že inspektoráty práce mají mít odpovídající Eh, vybavení a pracovníky a tak dále, to je samozřejmé, ale je to v kompetenci členských zemí a my nemáme žádný mandát eh, eh, nutit zvyšování nebo snižování této úrovně a nemyslíme si, že by Mm, to bylo praktické nebo přínosné. Naším úkolem je usnadňovat spolupráci mezi členskými zeměmi a EKR by nechtěla na evropské úrovni jít dále. Máme také problém se závaznými opatřeními pro due diligence eh, v rámci eh, výrobního procesu a domníváme se, že to je součást dalšího hodnocení dopadu. Měli bychom se podívat na dopady na budoucí obchod eh, v souvislosti s s navýšením byrokracie, které to bude znamenat. A je důležité, aby v budoucí obchodně investiční strategii se e, kladl důraz na odbourávání e, byrokracie a ne naopak. Každopádně děkujeme zpravodaji a budeme předkládat pozměňovací návrhy. Děkuji. Danke sehr. Děkuji. Za Alde. Nemám tady žádného zástupce té zpravodajky, která měla hovořit. A GUE? Zpravodajk za GUE tady není. Za zelené zpravodajka taky ne. Takže Tiziana Begin má slovo. Děkuji, pane předsedo. Děkuji panu Šustrovi za výborné stanovisko, které plně sdílím. Mám tu čest, že jsem zpravodajka pro obchodní strategii ve výboru INTA a připravuji nyní první návrh zprávy. Se zájmem jsem vyslechla návrh kolegy ve výboru EMPL a souhlasím, že Evropský parlament musí vyžadovat dodržování výsledků jednání, e, obchodních jednání z komise a zpravodaj správně uvádí, Eh, tu souvislost eh, s TTIPem, eh, kdy systém řešení, alternativního řešení sporů má zmizet. Souhlasím s dopadem v oblasti udržitelnosti a co se týče úmluvy MOP, já si myslím, že to je stěžení brát v potaz a že tady bude široký konsensus. Jako stínová zpravodajka eh, eh, v oblast, eh, na téma válečných minerálů, tak si myslím, že je potřeba reformovat nástroje pro jednání mimo jiné, co se týče stát statusu Číny v souvislosti se zaměstnaností, a, takže já budu dál pra, spolupracovat. Děkuji za ENF, tu není zpravodaj, ale divil bych se, kdyby pan Martin nechtěl vystoupit. Merci, président, deux minutes. Děkuji, pane předsedo, jen na dvě minutky. Normy práce a úmluva MOP nejsou vždy dodržovány obchodními partnery což by mohlo podporovat sociální dumping a zhoršovat sociální napětí v členských zemích. Tato zpráva navrhuje specifická ustanovení pro zlepšení kontroly a penalizování zjištěných porušení. Podle našeho názoru je to směšná reakce eh, při tom mechanismu liberalizace, který je protlačovaný. Ekonomické dopady by mohly být směšné porovnání s cenou, kterou za to Evropané zaplatí a celá odvětví, celé regiony, které již nyní jsou ve špatné situaci, budou nenávratně poškozené. A těžko lze eh, předvídat eh, vyváženost těchto nástrojů vzhledem k tomu, že ta takzvaná transparentnost je zatím velice eh, částečná. Tak jsem to stihnul za minutku a něco. Ano, výslovně děkuji za dodržení času. Jakým Šuster, prosím. Mnohokrát děkuji těžké zareagovat na to poslední eh, vystoupení z hlediska eh, principu standardu, které obhajujeme. V každém případě je to pozice, kterou nemohu obhájit, takže na to nemohu ani zareagovat. Ale chtěl bych poděkovat za ostatní vystoupení, protože ta eh, zobrazila diskusi, kterou jsme již měli. A myslím si, že se jedná o relevantní oblasti, které musí být zastoupeny v diskusi. Je tady jedna věc, na kterou mohu zareagovat. Eh, kolegyně z EPP hovořila o zvláštních podmínkách pro malé a střední podniky. To bychom měli zohlednit. Tady jsem velmi vstřícný. Je to tak, jak to bylo řečeno. Malé a střední podniky mají vý, obrovský význam pro ekonomiku v Evropě a tyto podniky mají také e, specifické problémy z hlediska obchodu. Takže tady jsem velmi otevřen. Co se týče ostatních bodů, tak mám několik připomínek, které bych udělal nyní, ale v každém případě se těším na ten diskusní proces, který budeme mít. Jednak je tady otázka e, prosaditelnosti standardů. Já bych řekl, že se nejedná o nějaké rozsáhlé sociální systém, jedná se o minimální práva. A já si myslím, že bychom tady měli být věrní té tendenci, které jsme byli věrní už v minulosti. Musíme pokračovat v tomto směru, musíme se snažit zaměřit tu politiku tak, aby byly dodržovány minimální standardy a neměli bychom udělat krok zpět, neměli bychom ustupovat a samozřejmě bychom měli uvažovat také o případných sankcích, pokud je to nutné. Eh, pokud dojde k malému porušení nějakých principů MOPu, no tak to neznamená, že okamžitě se rozjede celý nějaký těžký sankční systém. Nechceme nikomu nic diktovat, to v každém případě ani nejde. Ale eh, pokud dojde k masivnímu eh, porušování standardů MOPu, pokud jde k porušování lidských práv, tak si musíme položit otázku, zda je to ta správná země, s kterou bychom měli mít obchodní vztahy a jakým způsobem spustit určitý proces, který by toto vyhodnotil. Samozřejmě vždy záleží na přesné formulaci a já jsem velice vstřícný všem možným formulacím. V každém případě nemůžeme diktovat něco ostatním zemím, to by nebyl dobrý mezinárodní styl a ani se to nedá prosadit. Dále vytváření tzv. hodnotových řetězců. I tady se musíme přesně podívat na to, eh, jak to vypadá například Například víme, že máme určitý mix dobrovolných, eh, dobrovolného počínání podniků a regulovaného postupu podniků. V každém případě tady už došlo eh, k pokroku, co se týče eh, třeba textilního Eh, průmyslu, tak samozřejmě eh, tady je problematika, protože se textilie vyrábí za velmi eh, nízkých cen a my to potom kupujeme, ale pokud dojde k usmrcení pracujících, tak jak tomu došlo v těchto katastrofách, tak samozřejmě to musíme přehodnotit a musíme se podívat na regulace, které existují v těch jednotlivých státech. Potom ty konfliktní minerály, to je další Eh, záležitost. Tady souhlasím naprosto s těmi kritikami, ale musíme zároveň zabránit vzniku jakéhosi byrokratického monstra. To by také nebylo zlepšení. V každém případě se těším na diskusi. Já myslím, že jsou to důležité eh, body. Eh, v podstatě jde o to, že ty globální trhy opravdu se stávají globálními a my musíme toto také propojit s tím evropským jednotným trhem a co se týče obchodování se službami, tak eh, k tomu bych jenom eh, řekl, že jsme to řešili už v rámci odpovídající směrnice. A tady jde především o to, eh, že se mohou jaksi vytunelovat práva těch zaměstnanců a nejsou dodržována, takže tady musíme dohlížet na to, aby standardy MOPu byly uchovány, aby se dále rozvíjely. A i to samozřejmě bylo záměrem těch formulací, které jsem uvedl, ale já jsem ochoten je eh, přizpůsobit těm pozměňovacím návrhům, které dostanu. Budeme se snažit o konsensus. To je důležité v této důležité oblasti obchodní politiky, takže to byla moje první replika. Děkuji. Ještě malinkou eh, připomínku na závěr z mé strany a ten McIntyre. My máme standardy MOPu, Mezinárodní organizace práce. Je dobré, že je máme. A tyto standardy MOPu by neměly žádný smysl, kdyby jsme je nějakým způsobem nabourali eh, ve dvou případech a tím vlastně zabránili celkovému uplatňování těchto standardů. Takže není možné, abychom přivírali oči před porušováním některých eh, těchto standardů v jiných zemích a v jiných zemích jsme postupovali jiným způsobem. Musíme samozřejmě dbát na dodržování těchto standardů i v Evropě. Já bych chtěl říct, že my se snažíme nyní také zaujmout stanovisko k určité zprávě v médii, kde se hovoří o eh, jaksi otrokářské práci v Evropě, zaměstnávání zaměstnanců, s kterými se zachází jako s otroky. Eh, vyhodnocuje se to, čekáme na eh, analýzu, ale eh, tak tyto výtky existují a je nutné, abychom k tomu také zaujali stanovisko. Není možné přivírat oči, to nejde. Dobrá, takže teď jsme se dostali k tomu odsunutému bodu k číslo 5. Je to provádění úmluvy OSN o právech osob se zdravotním postižením se zvláštním zřetelem k závěrečným připomínkám výboru OSN pro tuto úmluvu. Dlouhý titul. Máme čas do půl jedné. Ještě než to odstartujeme, zpravodajko je Helga Stevens, tak bych chtěl říci, že tady máme písemné formulace. Dostaneme to v každém případě v písemné podobě. A druhá informace to je další věc, kterou již znají naši kolegové. Ta zelená karta znamená, že vše je v pořádku, rozumíme tomu. A žlutá karta znamená, mluví moc rychle. A bylo by dobré, kdyby řečník mluvil pomaleji, pak to bude snažší pro všechny. A červená karta znamená, že nerozumíme tomu, co říká řečník a tím e, dáme tedy najevo tomu řečníkovi, aby se pokusil o jednodušší formulace. Doufám, že jsem se vyjádřil srozumitelně a nyní předávám slovo paní zpravodajce Helze Stevens. Thank you, Chair, and thank you. Děkuji za slovo, vážený pane předsedo, a ráda bych poděkovala všem kolegům. Ráda bych poděkovala všem organizacím a především fóru pro osoby s postižením za jejich přístup k tvorbě této zprávy. Vím, že tato zpráva pravděpodobně ještě nezahrnuje veškeré pohledy. Ovšem snažila jsem se v prostoru, který mi byl předložen o maximum. Předložím sama několik pozměňovacích návrhů rovněž k tomuto textu a budou-li další zásadní aspekty moje eh, kancelářní spolupracovníci to s vámi ještě rádi projednají. Tento návrh zprávy je rozložen a rozdělen do čtyř oblastí na základě jednotlivých návrhů. Jednak jsou to obecné principy a povinnosti v tomto ohledu, dále jsou to specifická práva těchto osob, třetí záležitost specifické potřeby a čtvrtá záležitost plnění evropských institucí s ohledem na tuto úmluvu OSN, jakožto eh, orgánů, které by měly plnit eh, veřejnou zprávu a řízení. Ráda bych zúraznila nejdůležitější body každé z těchto čtyř oblastí. Samozřejmě to není vyčerpávající seznam. Když se podíváme na ty obecné principy a povinnosti, my chceme, aby EU ratifikovala obční protokol eh, v rámci tohoto výboru OSN CRPD. A zároveň je to deklarace kompetencí, eh, kterou bychom chtěli, aby komise prováděla periodicky a samozřejmě informovala i jednotlivé organizace z osob s postižením a Evropský parlament o výsledku této aktivity. Specifická práva. V této oblasti máme trošku obavy, protože směrnice o zaměstnanosti ne, hovoří například konkrétně o přiměřených opatřeních a o tom, že, to je, e, že jejich nedostatek znamená určitou formu diskriminace. Dále zdůrazňujeme důležitost ratifikace marakešské e, úmluvy. My samozřejmě vítáme konkrétní návrhy v této oblasti. Ovšem, pokud jde o přístupnost, ovšem ty musí být propojeny, tyto technické záležitosti musí být propojeny i s úplným mechanismem na národní úrovni, který umožňuje vymahatelnost a implementovatelnost těchto prvků. Když se podíváme na konkrétní požadavky v této oblasti, žádáme všechny evropské instituce, agentury a orgány, aby etablovaly takové fokální body, které by znamenaly určitý mechanismus koordinace mezi jednotlivými DG a jednotlivými evropskými institucemi. Zároveň žádáme Evropskou komisi, aby designovala takový fokální bod na určité úrovni, která, který by koordinoval eh, společně s panem místopředsedou komise tuto problematiku, protože nejde pouze o záležitosti, kterými se zabíjí, to znamená sociálního charakteru a charakteru eh, oblasti zaměstnanosti. Pokud je o mm, plnění, uplatňování této umluvy ze strany evropských institucí, to si myslím, že je zásadní, protože evropské instituce musí jít příkladem v tomto ohledu. My voláme potom, aby tyto instituce eh, mm, revidovaly veškeré implementační postupy, jejich eh, služební řád v souladu s C s doporučeními CRPD výboru a samozřejmě zahrnout do toho inkluzivní proces a podívat se na implementaci. Dále zde musí být eh, mm, možné, možná přiměřená opatření eh, nebo veškerá přiměřená opatření implementována ve všech evropských institucích a zároveň žádáme o to, aby přístup eh, informací na internetu byl umožněn všem. To je eh, v souladu s pravidly přístupu k informacím. Těším se na další spolupráci, na pozměňovacích návrzích, těším se na spolupráci se stínovým zpravodají a jsem samozřejmě ochotná odpovědět na veškeré další dotazy a v neposlední řadě bych ráda poděkovala Inclusion Europe za to, že mi umožnili tímto způsobem uh, mít můj, uh, mou zprávu takto čitelnou na obrazovce, jak vidíte. Toto je úžasný příklad toho, co by mohl udělat Evropský parlament pro jakýkoliv uh, finální dokument. Děkuji. Děkujeme, říká pan předseda. Padám. Pan Koza je dalším řečníkem. Děkuji za slovo, pane předsedo. Nejprve bych rád poděkoval zpravodajce paní Steven za skvělou práci. Tento návrh ve své stávající formě, v tomto formátu, je dostatečně obsažným dokumentem pro to, aby získal politickou pozornost a i pozornost naší veřejnosti eh, o tuto problematiku a vůbec úmluvu OSN. Je to vlastně první úmluva v oblasti lidských práv, kterou podepsala Evropská unie jako celek. To znamená, nešlo o podpisy jednotlivých členských států, ale skutečně o podepsání této úmluvy s celým společenstvím EU, čili to si myslím, že je nesmírně důležitá cesta, kterou se vydává Evropská unie. Toto je první příklad eh, tohoto nového přístupu a právě proto je důležité, abychom tuto zprávu přijali tak, že z toho jasně vyplyne závazek, určitá zaangažovanost celé Evropské unie v této problematice. Několik poznámek, jestli dovolíte, protože zpravodajka podle mého názoru velice podrobně a přesně již eh, popsala eh, tuto problematiku ve svém textu. Nezaměstnanost je mnohem vyšší u skupin lidí s postižením než u zdravých lidí. To znamená, že zde můžeme udělat ještě hodně práce na evropské, ale i národní úrovni. Nastal čas vytvořit v tomto ohledu novou legislativu. V následujících několika letech by měla právě být k dispozici legislativa, která umožňuje přístup k jednotlivým produktům, přístup k webovému obsahu. Nová legislativa musí být v souladu s úmluvou OSN. To je zásadní. Bod 1.1.2 této zprávy poukazuje na to, že toto nouzové volání, tato linka není k dispozici ani pro um, osoby s postižením sluchového či zrakového charakteru. A já mm, si myslím, že například um, to neplatí pouze o mé zemi. Uh, to znamená, Maďarsko, ale jakékoliv jiné evropské zemi, kde bych prostě neměl možnost využít této eh, linky. A toto, na toto nesmíme zapomínat do budoucna. Další důležitá věc se týká praktické stránky celé problematiky. My potřebujeme, aby evropské instituce šly příkladem začínáme zaměstnávat osoby s postižením, to je pravda, ale ještě pořád čelí obrovským překážkám, potížím. V současné době Například mám stážistu se sluchovým postižením, ovšem parlament zatím neumožnil tlumočníka eh, z nakového jazyka pro tohoto eh, člověka. A to je další věc, kterou bychom měli řešit. To jsou záležitosti, které musíme zúraznit. 25 z 28 eh, států ratifikovalo tuto úmluvu, to je nesmírně důležité. Tři členské státy zatím ještě neratifikovaly tuto úmluvu, ovšem já věřím, že i tyto země přistoupit k ratifikaci co možná nejdříve a poté celá Evropská unie i jednotlivé členské státy vlastně eh, budou signatáři této úmluvy. A úplně poslední poznámka se týká kontroly. Zpráva poukazuje na potřebu změn v tomto ohledu. Já bych rád řekl, že musíme udělat více pro nezávislou kontrolu která se týká uplatňování této úmluvy OSN. Musíme mít dostatečné finanční prostředky a i dostatečné odborníky pro tyto kontroly. A úplně na závěr těším se na další spolupráci v tomto ohledu i do budoucna. Děkuji. Mnohokrát děkuji. Vilja Vinkenvičete. Děkuji za slovo, pane předsedo. Já bych rovněž ráda poděkovala zpravodajce paní Helge Stevens za kvalitní zprávu. Líbí se mi, jakým způsobem strukturovala tento text, pokrývá mnoho oblastí. I přesto při implementaci úmluvy OSN týkající se práv osob s postižením, čelíme ještě mnoha problémům na úrovni členských států. Dokonce i výbor OSN ve své původní zprávě zdůraznil tyto nedostatky a my bychom měli reagovat na tyto argumenty. Paní zpravodajka se správně zmínila o tom, že ve výboru EMPL bychom se měli zaměřit zaměřit především na zaměstnanecké problémy, otázky, bariéry, které brání osobám s postižením přístupu na pracovní trh. To jsou samozřejmě i právní překážky, které bychom měli především řešit zde ve Evropském parlamentu. Ráda bych zdůraznila implementaci směrnice o rovnosti v oblasti zaměstnání. My připravujeme návrh zprávy, která by pokrývala problematiku této směrnice. A dále je to ochrana osob s postižením proti diskriminaci, protože členské státy pokud neimplementují plně požadavky této směrnice, pokud jde o no, přizpůsobení, přiměřená opatření, podmínky vytvořené pro osoby s postižením na pracovištích, tak to je zásadní věc, protože pokud chceme, aby osoby s postižením se začlenily na pracovní trhy, tak musíme přistoupit k této úpravě. Členské státy zároveň musí umožnit rovný přístup k vzdělávání mu vzdělávání rovněž eh, osobám s postižením. Toto všechno je zásadní, chceme-li etablovat řádné podmínky pro osoby s postižením, pokud chceme, aby tyto osoby byly co možná nejvíce samostatné a aby mohly pokračovat ve své profesní dráze. Právě proto chceme, aby členské státy umožnili zaměstnavatelům určité daňové úlevy a úlevy jiného typu, aby měli zájem o zaměstnávání osob s postižením. To je podle mého názoru velice validní argument, protože pravidla hospodářské soutěže Evropské unie umožňují takovou pomoc společnosti, které pomáhají těmto osobám získávají takovou pomoc, která není považována za státní pomoc, protože jinak by to narušovalo hospodářskou soutěž. Je to pouze jeden příklad takové stimulace. Ovšem členské státy by měly využít veškerých možností pro to, aby osoby s postižením měli možnost nalézt pracovní příležitost a já v tomto ohledu předložím několik pozměňovacích návrhů. A ještě jedna oblast zásadní pro náš výbor je sociální ochrana osob s postižením já osobně si myslím, že v této zprávě bychom se mohli zaměřit ještě více na tuto sociální ochranu. I v tomto ohledu předložím pozměňovací návrhy, protože sociální ochrana, sociální pomoc osobám s postižením je fundamentální. Často to představuje jiný příjem těchto osob s postižením a bez dané sociální podpory či pomoci by tito lidé byli uvrženi do chudoby v Evropské unii. Výbor CRPD OSN zdůrazňuje, to, jakým způsobem měly různé úsporné programy negativní dopad na tyto osoby, protože tyto škrty byly implementovány na úkor těch nejzranitelnějších skupin našich obyvatel. V tomto ohledu bychom měli zaměřit pozornost na sociální ochranu a posílit sociální ochranu osob s postižením. A ještě jedna záležitost. Evropská komise vyčkává, zdržuje, pokud jde o přeskum v poločase naší strategie v této oblasti pro eh, rok 2010-2015. Já jsem již poslala písemný dotaz na komisi, zatím to nevedlo k žádnému výsledku konkrétnímu. Toto, tato, tento přeskum v poločase by mohl být takovým novým hnacím motorem zaměření naší pozornosti na situaci osob s postižením. Na to nesmíme zapomínat ani v této zprávě a souhlasím s paní zpravodajkou v tom, že řešení, řešení pro osoby s postižením na evropské úrovni, jakože na národní úrovni, tato řešení jsou nejlepší, pokud budou prováděny opravdu v souladu s potřebami a názory, argumenty organizací, které zastupují osoby s postižením, abychom se vyvarovali různým chybám a nedostatkům, které by nám právě mohly pomoci vyřešit tyto komunity. Děkuji. Děkuji. A nyní Govajl. Děkuji. For... Hovořím za paní Harking, která je stínová zpravodajka za ALDE. Uh, Děkuji vám, pane zpravodaji, paní zpravodajko, za velice komplexní zprávu, která se velice přímo věnuje jádru věci a to je náležitá implementace stávající legislativy v souvislosti s povinnostmi vyplývajícími z úmluvy a e, s potřebou Eh, zajistit, aby eh, neziskové organizace byly zapojeny ve všech etapách. Dále eh, se soustředí na to, že je potřeba ratifikovat všechny dohody, dále agregovat data o osobách s postižením a stanovení benchmarku, co se týče eh, strategie eh, pro eh, osoby s postižením a podobně. Kromě toho vyzývá evropské instituce, aby byly vzorem osvědčené praxe. Nejedná se o jednoduchý proces, vyžaduje aby práva osob s postižením eh, byla eh, začleněna napříč všemi politikami a institucemi a eh, k, taky současně to nesmí být příliš složité, aby z toho potom nebyla e, zdlouhavá byrokracie, která by brzdila vlastně ten samotný výsledek této zprávě bych chtěl říci, že ehm, je eh, rozumně napsaná, systematická, srozumitelná a eh, je to proveditelný dokument. Předložím několik pozměňovacích návrhů, ale návrh zpravodaje je tak pěkný, že moje práce bude eh, o to snažší, říká paní Harkin. Děkuji. Dankeschön. Děkuji. A nyní Neoplis. Děkuji. Pane předsedo, já zastupuji e, stínovou zpravodajku Kostadina Kuneva. Ona se omlouvá, je stínová Zague a není tady proto, že je v New Yorku na summitu OSN o ženách. Chtěla by poděkovat zpravodaji za skvělou zprávu, který, která ani nepotřebuje příliš vylepšovat. To, co tady se žádá, je eh, velice důležité, ale rozhodují o tom lidé, kteří si jsou vědomí těch problémů. My žádáme oficiální organizace, které zastupují osoby s postižením, aby se zapojili, ale i ty, které tak činí a, a přesto, že tak činí a, a lidé eh, se s postižením představují 6% obyvatelstva, tak přesto se mi zdá, že ještě zbývá mnoho práce pro to, aby lidé pochopili, že je potřeba přijímat zvláštní opatření, která umožní osobám s postižením žít důstojně a to se týká informování, školení ve školách, aby, tak aby veřejnost chápala, jaké to je mít nějaké postižení. Čili je třeba, aby společnost byla lépe informovaná. A já jsem přesvědčen, že to je priorita, protože to bude mít eh, vliv potom na další rozhodování. A jsem současně přesvědčen, na, že eh, tato eh, zpráva bude mít vliv i na stávající situaci. Také je tam zmínka o humanitární krizi, kterou Evropská unie v současné době zažívá, kdy pozorujeme, co prožívají eh, uprchlíci ve snaze přežít a začít nový život. A myslím si, že je to o to eh, těžší pro osoby s postižením. Je třeba se ujistit, že budeme mít z EU náležité zdroje a členské státy musí prokázat svoji zodpovědnost a přijmout odpovídající opatření. Takže mm, budu eh, si přát, aby mm, toto zpravodaj zahrnul, předložím nějaké pozměňovací návrhy a přejmu mnoho úspěchů. Děkuji. A za zelené? Tady není nikdo. Takže Laura Adžea má slovo. Grazie, presidente. E Děkuji, pane předsedo. A hlavně děkuji paní Stevens, protože udělala skvělý kus práce. Evropská unie, jak víme, vychází především z principu rovnosti, podle něhož žádný člověk nesmí být diskriminován v důsledku své orientace politického přesvědčení, náboženského vyznání a je úkolem každého demokratického státu eh, realizovat taková opatření, která překonají přirozenou překážku, která, eh, kterou eh, někteří jsou handicapováni a to je součástí té úmluvy, o které právě hovoříme. Jsou, myslím, dva způsoby, možné tedy způsoby, jak eh, působit a to jsou základní věci pro ochranu osob, které potom, jak si, na které se ta úmluva vztahuje. A to je zaměstnanost a vzdělání zaměstnanost, vzdělání, odborná příprava. To jsou um, uh, věci, které umožňují těmto lidem zapojit se plnohodnotně do společnosti. To jsou pilíře, které jak v minulosti, tak dnes ještě jsou nedostatečné a existují určité fenomény uh, vyloučení, které je třeba odbourat. V bodech 11 a 13 uh, kde jsou uvedené otázky kladené členským státům, je potřeba dělat kampaně, informační kampaně o právech eh, osob s postižením, aby nedocházelo k jejich sociálnímu vyloučení. A členské státy by na základě společných pravidel měly přijímat eh, opatření pro boj s chudobou, kdy by eventuálně mohly být zahrnuty i osoby s postižením. Připomínám, že eh, škrty eh, v rozpočtech měly zvlášť velké dopady na nejzranitelnější skupiny. Takže stavíme se k tomu kladně a doufáme, ale když pravidla dodržovaná nejsou, je potřeba zasáhnout a regulovat příslušné eh, věci tak, aby nedocházelo k porušování úmluvy. A hlavně tam, kde nejsou žádné příležitosti nebo kde eh, eh, jsou rozdíly v zacházení, které poškozují důstojnost osob s postižením, tam je potřeba zasáhnout. Souhlasím s kolegyní která hovoří o e, otázce hospodaření se strukturální fondy. Samozřejmě to je vždycky problém, ať se ty prostředky používají kdekoliv, ale bez ohledu na dohled, který je důležitý, ale ne dostatečný, e, je potřeba především posílit zdroje ve prospěch osob s postižením a je třeba také garantovat transparentnost využívání prostředků s trvalou kontrolou aplikace eh, projektů a je potřeba naslouchat dotčeným stranám, to znamená zástupcům osob s postižením a jejich stanoviska eh, musí pro nás být závazná. Mnohokrát děkuji, ale to bylo téměř u té žluté karty, už jsem ji skoro použil. A nyní je na řadě Joel Menel. Děkuji, pane předsedo. Tato etapa vyhodnocování, uplatňování úmluvy o, osob, o osobách s postižením se týká zvláště zaměstnávání. Tato umluva eh, byla podporována celou řadou komisí, které ovšem ještě více stížily jednoznačnost z hlediska zaměstnanosti. Pokusme se to připomenout jak hovořit důstojně o zaměstnávání osob s postižením. A jak tady postupovat? Jsou tady dvě strany. Je tady zaměstnavatel. On není odpovědný za postižení eh, daného uchazeče. On má přesné zadávací podmínky z hlediska fungování svého podniku. A v našich eh, vyspělých eh, společnostech vědí někteří ředitelé, že osoby s postižením mohou být zařazeny na některá místa a snaží se o to. Přesto tito eh, zaměstnavatelé nejsou povinni takto postupovat. A teď, co se očekává od zaměstnávání těchto osob, které jsou v aktivním věku? Chtějí také mít důstojnost, která jim náleží. Ale to předpokládá, že tyto osoby získaly jakousi akceptanci vlastního postižení a že je to zcela jasné. V žádném případě. Profesní aktivita nemůže být vnímána jako jakási náprava postižení. Profesní aktivita by neměla být vnímána jako kompenzace která je eh, poskytována v rámci některých sociálních postupů. Jde o to, aby tady byly určité částečné kompenzace, to je křeslo a další možnosti. Takže profesní aktivita musí přijímat osobu s postižením v rámci určitých úprav ergonomiky eh, pracovního místa a zároveň se musí vyhodnotit závažnost postižení. Takže musí to být místem úspěchu a ne neúspěchu. A nyní bych chtěla hovořit o diskriminaci. Toto téma je naprosto neúnosné a pranířující. Zkušenost ukazuje, že pokud chceme omezit nějakým způsobem vnímání postižení, tak to může vést k určitým kontraproduktivním reakcím. Je to možné, pokud to pracoviště je adaptabilní nebo adaptováno. Samozřejmě můžeme podporovat struktury za podmínky, že se o tom bude předtím diskutovat. Není možné ale zapomínat na toto postižení. Myslíme si, že by bylo dobré vzdělávat tyto osoby s postižením, pomáhat jim, pomáhat jim najít technologickou a technickou kompenzaci z hlediska postižení, ale neměli bychom podporovat viktimizaci jednotlivých institucí. To je téma, které se stále vrací. Podívejme se, jak se hovoří například o ženách nebo o dospívajících, jak hovoří mladí o starých. A to tež se může týkat také osob s postiženích. E, usazení lidé, e, migrující lidé. Máme tady e, tyto duální přístupy. My se domníváme, že musíme zajišťovat důstojnost pro tyto lidi. Paní zpravodajko, tato zpráva by měla být pragmatičtější v každém případě vás o to zdvořile požádáme a požádáme vás, abyste postupovala tedy v tomto duchu pragmatického přístupu. A nyní bude hovořit Loza Lazara za za petiční výbor. Já bych chtěla nejdříve poděkovat Helze Stevensové za tuto vynikající zprávu. Po těch eh, závěrech uplatňování umluvy OSN v členských státech a v Unii v srpnu bylo nutné a užitečné prodiskutovat tuto zprávu. Já jsem zpravodajkou ve FAM a petičním výboru a také zpravodajkou v Jury. A Toto jsou jedny z nejdůležitějších otázek, které musíme zpracovat. Předložíme pozměňovací návrhy, ale tato zpráva je opravdu velmi dobrá a je dobrá hlavně z hlediska následujících bodů. Nejdříve bych vám chtěla říci, že se jedná o to, abychom zajistili monitorování naplňování této úmluvy. To je vlastně první text, který byl ratifikován v tomto ohledu mm, Unii. Je tady i síť, která existuje mezi jednotlivými parlamentními výbory, které to monitorují, takže měli bychom tuto koordinaci posílit a měli bychom sledovat uplatňování této umluvy v praxi. Jedná se také o to, aby se vyřešila otázka směrnice diskriminace, aby byla konečně přijata. Ta je v šuplíku od roku 2008. Měli jsme tady také otázku ombudsmana. I na této úrovni se o tom hovořilo. A je to opravdu politování hodné, protože ta směrnice je zablokována. A pak tady máme eh, marakešský eh, text ohledně mm, lidí se zrakovým postižením. Tady je také veto na úrovni rady. A takže Jde o to, aby marakešská umluva mohla konečně vstoupit platnost, protože se to týká lidských práv. A Unie má být symbolem obhajoby práv a z hlediska dostupnosti jsme rádi, že v prosinci byl přijat akt o dostupnosti, tento Accessibility Act, Ostatně Helga o tom hovoří jednoznačně ve své zprávě. Pak je tady také eh, otázka dostupnosti internetových stránek. Probíhá na toto téma trialog. Rada by chtěla revidovat dosah této příslušné směrnice, je 80 milionů osob s postižením a dospělých jedinců, kteří nemají přístup na digitální trh. To jsou věci, které se řeší právě v rámci trialogu a měli bychom to také začlenit do naší zprávy. Dále, strukturální fondy by měly být čerpány na dodržení této umluvy, zvláště v souvislosti s inkluzivním vzděláváním a při zajištění rovnocených pracovních podmínek. Musíme hovořit tedy o odstranění všech těch faktorů, které stěžují přístup na trh práce. Členské státy zatím nezaručují eh, tuto dostupnost nebo přístupnost trhu práce, takže musíme v tomto ohledu využívat eh, strukturálních fondů. A ještě jednou, bravo, Helgo. Máme tady ještě tři řečníky plus zpravodajku, každý má dvě minuty Marek Plura. Já rovněž gratuluji. Já rovněž, pane předsedo, i hrát poděkoval paní zpravodajce, paní Helze Stevens za úžasnou zprávu a rovněž bych rád poděkoval za spolupráci na tomto dokumentu. Paní Helga Stevens skutečně vzorným příkladem se věnovala této problematice, dále záležitosti sociálního dialogu, veškerých aktérů, kteří měli možnost se vyjádřit k přípravě tohoto dokumentu a právě proto si myslím, že je tak kvalitní a že je tam tolik kvalitních a konkrétních příkladů. Pan kolega Adam Kosa hovořil o důležitosti účinnosti zintenzivnění prác eh, na dostupnosti naléhavého volání e, čísla 112. To je jedna z konkrétních záležitostí této zprávy. Ale zároveň si myslím, že jsou důležité tyto konkrétní příklady, příklady toho, jakým způsobem by osoby s obstižením mohly, s postižením mohly fungovat v Evropské unii, aby měly například i možnost mobility, aby měly všechny možnosti, které mají osoby bez postižení, to znamená například koordinace na úrovni dopravy nebo zároveň dodržování určitých požadavků a toho, aby byla implementována a dodržována i stávající legislativa. Právě proto je důležitý monitoring celé problematiky. Rovněž bych rád zdůraznil i důležitost problematiky vysoké nezaměstnanosti osob s postižením v EU. Tyto osoby mají problémy nejenom v oblasti pracovního trhu, ale i vzdělávání. Je zde i obrovská bariéra získávání dostatečných praktických dovedností a zručností těmito osobami s postižením. A právě proto souhlasím s paní zpravodajkou v tom, že musíme investovat již do mladých osob s postižením. Musíme umožňovat jednak přiměřená opatření, různá, různé kompenzační opatření, které poté samozřejmě i ke stáři budeme moci využít všechny to systémy, které vytvoříme již eh, eh, v tom raném věku. Samozřejmě, že my chceme, aby všechny tyto osoby, já souhlasím s kolegy, s, kolegami, s kolegyněmi v tom, aby tito lidé mohli využívat veškeré tyto hm, příležitosti a aby to bylo klíčem k úspěšnosti jejich fungování na pracovním trhu a podobně, jako paní zpravodajka si myslím, že nejenom Evropský parlament, ale všechny evropské instituce by měly jít příkladem, pokud jde o dostupnost. A právě proto si myslím, že bychom měli vytvářet další podmínky, například i pro stážisty s postižením nejenom u nás v Evropském parlamentu, ale i v ostatních evropských institucích. Děkuji vám za pozornost. Milé kolegyně a kolegové, když říkám dvě minuty, tak mám opravdu na mysli dvě minuty. Takže teď eh, pan Imbrech Kroch. Děkuji, pane předsedo. Já už jsem minule řekl, že toto téma mi zvláště leží na srdci. Já bych se chtěl obrátit na paní zpravodajku a chtěl bych jí velmi poděkovat za tuto konzistentní a velmi obsáhlou eh, zprávu. Práva osob s postižením, to je velmi důležité téma a většinou tam dochází ke schodě napříč politickými skupinami. A já vítám, že to je práce, která je bez ideologie a že zde opravdu ty pragmatické přístupy mohou něco změnit. Myslím si, že je velice dobré, že paní zpravodajka se soustředila na ta témata, která spadají do kompetence našeho výboru a dává možnost například Tranu a dalším výborům, aby přednesli svoji expertízu. Podle mého názoru tady zazněla celá řada důležitých bodů, jako například eh, odstranění bariér, dále směrnice, přístup k webovým stránkám a marakešská smlouva. To jsou body, na kterých musíme eh, lpět. Co se týče čísla 19, to nemohu příliš podpořit, protože tady se jedná o rozpočtová pravidla, to je parlament, který je způsobilý a nikoli komise. Ještě mi tu něco schází bod, který by hovořil o motivaci a podporování výzkumu v této oblasti. Já si myslím, že je velmi důležité zde zajistit technický a technologický pokrok z hlediska dostupnosti všech těchto nových technologií ze strany těchto osob. Technologický pokrok skýtá obrovský potenciál z hlediska inkluze a zlepšení inkluze těchto osob. Já pocházím z města, Eh, které má celou řadu památek, které jsou chráněny. A vždy si kladu otázku, proč bychom měli pracovat pouze na tom, aby eh, vozíčkáři se mohli eh, pohybovat jenom na silnicích a zlepšováním těchto vozíků. Proč nezlepšíme také povrch těchto komunikací a tak dále. Děkuji. Děkuji. A nyní poslední řečník paní Jestli dovolíte, tak nyní budu vystupovat sama za sebe a ne za všechny ty ostatní kolegy, kolegyně z mé skupiny. Ráda bych poděkovala paní Helze Stevens za úžasně odvedenou práci. A je úžasné, že vidíme takovou obrovskou podporu napříč politickým spektrem. Samozřejmě, že zaměstnanost to je náš zásadní aspekt celé této problematiky. Než jsem se stala europoslankyně, tak jsem pracovala v takovém sociálním podniku ve Velké Británii, který existoval v komerčním prostředí, fungoval v takovém prostředí, poskytoval zaměstnání právě osobám s postižením a já jsem měla možnost vidět opravdu v takové úžasné situaci, samozřejmě těchto lidí, kteří pracovali, ale měli tu dostatečnou podporu, je to vlastně umožnění využití veškerého potenciálu těchto lidí, pokud jim tuto pomoc poskytneme. A proto je důležité sdílet osvědčenou praxi. Já jsem viděla velice špatné eh, praktiky, praxi ve Velké Británii a zároveň úžasné možnosti, úžasné myšlenky, přístupy, zkušenosti, se kterými bychom se mohli podělit v celé EU a ze kterých se poučit. Ale zároveň bychom měli začít zde u nás, protože v Evropském parlamentu nedostatečně podporujeme vlastní naše poslance, kteří trpí postižením. A dokonce jsme slyšeli, že <laughs> nejsme schopni podporovat vůbec naše zaměstnance. A souhlasím s tím, že to není pouze problém Evropského parlamentu, ale i ostatních institucí. A právě proto jsem přesvědčená o tom, že musíme vynaložit ještě větší úsilí a zajistit to, abychom zde začali sami od sebe abychom my sami ne, vytvářeli tyto překážky a zajistili plnou podporu komukoliv, kdo trpí postižením a umožnili jim získat pracovní eh, místo, ke kterému mm, jsou perfektně se hodí. Děkuji. Děkuji a nyní paní zpravodajka. Velice stručně prosím. Děkuji za slovo, pane předsedo. Děkuji za tuto možnost rychle reagovat. Ráda bych poděkovala všem kolegům za feedback, za jejich příspěvky. Nebudu mít čase věnovat každému samostatně. Pouze dovolte, abych objasnila některé věci. Pokud jde o pokrytí této zprávy, to nejde pouze o, nejde o nějaké obecné záležitosti překážek těchto osob s postižením, ale jsou to konkrétní, konkrétní informace, které přišly ze strany výboru CRPD, OSN. To, my na to musíme reagovat. To neznamená, že nás netrápí jiné věci, ale v rámci rozsahu a pokrytí této zprávy prostě jsme trochu omezení. Někteří kolegové, kolegyně se zmínili o pragmatičnosti, která je důležitá. Souhlasím ovšem základní práva, lidská práva, jak tam můžete být pragmatičtí. Já bych spíše uplatňovala přístup mm, určitého ambicioznějšího přístupu a ne pragmatického přístupu. Ovšem o tom si můžeme pohovořit někdy u oběda. Děkuji vám. Srdečné díky. Srdečné díky také tlumočníkům také kolegyním z Hamburgu, které to uvedli a připravili v této písemné formě. Děkuji za tuto rozpravu. 22. března je lhuta pro předložení pozměňovacích návrhů a diskutovat o nich budeme 26. dubna opět na našem výboru. Přeji vám příjemnou polední přestávku a doufám, že se opět uvidíme přesně v 15 hodin. To budeme mít eh, elektronické hlasování. A když tu nebudete, budu hlasovat sám.